chers collègues je vous propose de reprendre nos travaux. chtěla bych navrhnout abychom zase zahájili naši práci. máme pořad jednání který je ještě dost plný. bude výměna názorů tím začneme. a sice s paní Algimantou Pabedinskiné, ministriní práce a sociálních věcí litevského předsednictví. Paní ministrině, dávám vám slovo pro tento první prostor pro výměnu názorů. My jsme již měli bilaterální kontakty, navštívili jsme Litvu a jsem velmi ráda, že máme tuto oficiální příležitost, eh, abyste nám představila priority předsednictví. Prosím, máte slovo. Ačiū gerbiamą pirmininkę, gerbiami Europos parlamento nariai. Eh, vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové, paní předsedkyně, a v první řadě bych vám chtěla poděkovat za příležitost nastínit eh, klíčové priority litevského předsednictví v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí. Eh, s ohledem na velmi důležitou roli Evropského parlamentu při eh, současném hm, procesu rozhodování, jelikož zastupujete zájmy 500, 000, 500 milionů evropských občanů, tak eh, litevské předsednictví bude usilovat o eh, konstruktivní, produktivní a vzájemně prospěšnou spolupráci. Je to poprvé, kdy se Litva ujímá předsednictví rady. Je to pro nás jednak veliká výzva a zároveň skvělá příležitost eh, prezentovat Litvu Evropě během následujících šesti měsíců se zaměříme na konstruktivní vyjednávání a jednání s evropskými institucemi a členskými státy a budeme usilovat o co nejlepší výsledky našeho předsednictví. Ráda bych zdůraznila, že Litva se bude snažit zajistit hladký a um, kontinuální legislativní proces, budeme vystupovat jako spravedlivý a nestraný prostředník a budeme se, usilo, budeme se snažit zapojit veškeré eh, zainteresované strany. Budeme usilovat o cíle 18-měsíčního tria, mm, patří sem Irsko, Litva a Řecko. A budeme se snažit dosáhnout pokroku ve všech eh, oblastech politiky EU a s tím, že máme jako prioritu ty nejdůležitější úkoly. Momentálně je to ehm, posílení ehm, povinností EU vůči a závazků EU vůči svým vůči občanům při překonání eh, ekonomických, finančních a sociálních problémů. A proto během našeho předsednictví se zaměříme zejména na opatření, jejíž eh, cílem je obnovení důvěry v, ekonomii, eh, v ekonomiku EU a dále nám půjde o podporu ekonomického růstu a zaměstnanosti, prohloubení jednotného trhu, zajištění finanční stability a posílení eh, hospodářské měnové unie. Podle nás by HMU měla být odolná nejenom eh, s ohledem na ekonomiku, ale také pokud jde o sociální aspekty. Vyhodnotili jsme ekonomickou situaci v EU a um, úspěšně jsme překonali finanční krizi, takže během litevského předsednictví se zaměříme na tři hlavní cíle. E, vytvoření e, důvěryhodné rostoucí otevřené Evropy. Během předsednictví se Litva zaměří na eh, jednotlivce v rostoucí Evropě, chceme zvýšit eh, příležitosti k zaměstnání, chceme zajistit eh, odpovídající ochranu práv pracovníků, chceme posílit sociální dimenzi a chceme zajistit rovné příležitosti a genderovou rovnost. Co se týče priorit litevského předsednictví, Ráda bych v první řadě zmínila lepší pracovní příležitosti, eh, zejména eh, se zaměřením se na mladé lidi. Mm, nejdříve bych chtěla poblahopřát parlamentu k přijetí rozhodnutí eh, o boji proti nezaměstnanosti mladých. v důsledku nedostatečných eh, pracovních zkušeností a eh, neodpovědajícím eh, kvalifikacím a dovednostem a poptávce, tak mladí lidé velmi často čelí velkým překážkám, když hledají pracovní místo. Ekonomická krize se nyní změnila v sociální krizi a sociálně zranitelní mladí lidé se stávají stále více vyloučení ze společnosti počet mladých lidí, kteří nejsou zapojeni do eh, zaměstnání, vzdělávání nebo odborné přípravy, činí nyní 8 eh, milionů. A stále delší období mezi ukončením eh, vzdělávání a zahájením práce a krátkodobá pracovní místa nebo období bez práce mohou mít dlouhodobý negativní dopad na pracovní příležitosti a úroveň eh, odměn platů. Dlouhodobá nezaměstnanost a eh, skutečnost, že, se doch- že tyto lidé jsou mimo systém vzdělávání, může vést k chudobě a sociálnímu vyloučení. A takovéto situace mají za následek negativní dopady, jako je e, izolace, zapojení se do rizikových nebo dokonce trestných aktivit a dále také to vede k e, psychické labilitě, ohrožení, fyzické, ohrožení zdraví, odklonu od demokratických procesů a tak dále a dalších sociálních aktivit. Proto se během litevského předsednictví dále ještě zaměříme na zlepšení zaměstnatelnosti mladých lidí, tak aby byli odpovídajícím způsobem připraveni na eh, záruční, záruky pro mladé eh, od roku 2014, což je téma, kterému se v parlamentu dostalo velké pozornosti. Eh, budeme organizovat diskuze s sociálními partnery a ministry, tak abychom se podělili o osvědčené postupy a zajistili společné aktivity v této oblasti. Velice důležitou roli e, budou hrát, e, budou hrát Národní úřady práce. Musíme tedy zlepšit naši práci a zejména spolupráci mezi členskými státy. Doufáme, že během předsednictví se nám podaří dosáhnout dohody na radě co se týče nového návrhu, který komise eh, nedávno předložila v Lucemburku. Eh, připravíme prohlášení o evropském učňovství a doufáme, že dosáhneme dohody mezi členskými státy, pokud je o společné prohlášení o záměru eh, a jde o spolupráci mezi předsednictví, a sociálními partnery a e, tohoto roku, 2. července v Lipsku, bylo toto prohlášení podepsáno. Litva bude usilovat o posílení sociálního začlenění mladých lidí, zejména lidí, kteří nejsou ani zaměstnání, ani eh, nejsou vzdělávání, ani nejsou součástí odborné přípravy. Podle Eurofondu a jeho odchadů eh, každý rok EU eh, e ztrácí asi 150 miliard eur právě v důsledku toho, že mladí lidé nejsou zapojeni do práce. A proto v rámci Rady pro mladé budeme řešit otázku vyloučení mládeže a budeme usilovat o přijetí závěru rady eh, zaměřených na analýzu zásad, které navrhujeme členským státům, tak aby došlo ke zlepšení eh, sociálního začlení právě těch osob eh, takzvaných needs, kteří nejsou ani vzdělávání, ani v odborné přípravě, ani zaměstnání. Budeme usilovat také o to, abychom si vyslechli stanoviska Evropského parlamentu, pokud jde o zaměstnanost mladých. Ráda bych uzavřela toto téma eh, hm, otázkou eh, lepších pracovních příležitostí, tím, že se odkážu na Evropskou platformu eh, a boj proti hm, práci na černo. Jde o výměnu osvědčených postupů, jde o zjištění, identifikace této, hm, tohoto typu práce a o Eh, účinné operační opatření. Ten návrh je eh, návrh o rozhodnutí Evropského parlamentu a rady eh, k Evropské platformě je velmi důležitý a uděláme veškeré, veškeré kroky, které budou v našich silách, abychom dosáhli společného koncenzu na Radě EPSCO v prosinci. Dále další oblastí je lepší ochrana pracovníků. A tady bych chtěla upozornit na předchozí radu EPSCO, kdy bylo dosaženo společného přístupu, co se týče eh, Evropského fondu přizpůsobení se globalizaci, jde období pro rok 2014 a 2012. Během předsednictví se budeme snažit eh, o dosažení schody s parlamentem, eh, o provádění fondu a to počínaje rokem 2014. Na konci dubna předložila komise svůj návrh, jehož cílem bylo zlepšit jednotné uplatňování a implementaci základních práv eh, pro volný pohyb pracovníků. Eh, v právu EU je, jsou zakotvena práva eh, občanů EU hledat pracovní místo a zaměstnání v jiném členském státě a Aky EU zakazuje diskriminaci vůči pracovníkům, kteří jsou zaměstnáni v členských státech, a to na základě národnosti. Nicméně v praxi migrující pracovníci čelí jak přímé, tak nepřímé diskriminace na základě, eh, na základě státního občanství. Během předsednictví budeme nadále pracovat na směrnici o vysílaných pracovnících která by měla zajistit nejenom lepší ochranu pracovníků, ale měla by vést také zlep- ke zlepšení poskytování služeb a tímto způsobem by měla přispět k obnově evropské ekonomiky. Budeme usilovat o dosažení schody na radě a očekáváme, že jednání s parlamentem budou zahájena. Ehm, těšíme se na vaše stanovisko k tomuto návrhu. Pokud jde o bezpečnost a zdraví při práci, navážeme na práci irského předsednictví, pokud jde o návrh, na jehož základě má být legislativa na tomto poli harmonizována. Eh, jde také o e, klasifikaci, označování a balení chemických látek. E, očekáváme, že obě instituce povedou na toto téma konstruktivní dialog. E, dobrým příkladem efektivní spolupráce na komplexních technických otázkách je dohoda, které jsme dosáhli, pokud jde o vystavování se elektromagnetickým vlnám. Musíme analyzovat možnosti, jak podobnou strategii strategii využít i při jiných příležitostech. Kromě toho bychom rádi zahájili diskuzi na téma nového návrhu komise, který se týká e, výjimky pro námořníky z určité e, legislativy v oblasti pracovního práva. Dalším cílem našeho předsednictví je posílení sociální dimenze. Nedávno přijatý sociální investiční balíček bude e, jednou z prioritních oblastí, které se chceme věnovat velmi bedlivě sledujeme veškeré další úvahy, které se týkají tohoto dokumentu a eh, rádi bychom zdůraznili závěry eh, Rady EPSCO eh, týkající se balíčku SIP, ve kterých jsou členské státy vyzvány k tomu, aby tento balíček implementovali v jeho úplnosti. Během předsednictví bychom rádi zorganizovali diskuze ministrů na neformální radě EPSCO eh, ve dnech 11. Eh, a 12. července, které by se měly věnovat právě eh, provádění doporučení ve vztahu k tomuto balíčku. Pokud jde o posílení sociální dimenze, sehrává zvláštní roli fan, Fond pro nejchudší osoby ve společenství. Byť za irského předsednictví nebylo dosaženo definitivní dohody o tomto fondu, e, pokrok je jasný a hmatatelný. Návrh by měl být ještě jednou analyzován a měli bychom zohlednit komentáře a námitky členských států. Otevřenou otázkou je povinná či dobrovolná účast na aktivitách fondu a samozřejmě také jeho objem. Diskuze v pracovní skupině Rady, která se zabývá sociálními otázkami, ukázala, že členské státy zvažují eh, opětovnou aktivaci eh, opatření, která mají sloužit k tomu, aby byli lidi lépe připraveni na trh práce, tak aby mohli eh, snáze získat obživu, aby Eh, se lépe čelilo chudobě a aby byly před chudobou chráněny ty nejzranitelnější skupiny obyvatelstva. Souvisí to samozřejmě i s prostředky a opatřeními v rámci Evropského sociálního fondu. Eh, určitá skupina členských států je proto, aby eh, účast na tomto fondu pro nejchudší osoby ve společenství byla dobrovolná. Jsou to především ty státy, které již sami provádějí určitou potravinovou pomoc. Eh, ovšem v rámci společné zemědělské politiky. Domníváme se, že toto opatření je nutné pro snížení chudoby v Evropě a stejnou pozici zastává také většina poslanců Evropského parlamentu. Je pochopitelné, že jsou tu různé názory, jak nejlépe čelit chudobě, a jsou, děl, liší se i názory na to, jak by měla vypadat opatření na evropské a na národní úrovni, protože i situace v jednotlivých členských státech se liší. Litva, e, co by předsednická země, naprosto chápe význam fondu pro občany členských států a bude se snažit najít řešení, které bude přijatelné pro všechny členské státy e, v Radě. Rádi bychom schody dosáhli co možná nejdříve. Nejprve v Radě a následně bychom rádi získali souhlas Evropského parlamentu. To je jeden z úkolů, kterému se chceme věnovat bez prodlevy. A nyní se pojďme podívat na důchody. Ráda bych zmínila e, směrnici o e, penzijních právech. Dokument eh, k tomuto bodu pochází z roku 2005. A členské státy nakonec dosáhly společnou pozici. Irsko odvedlo velký kus práce, pokud jde o nalezení přijatelného kompromisu. Dřívější spory, které se vedly o právním základu směrnice, eh, o čekací době a o Eh, lhůtě, kdy eh, člověk získává práva na důchod. Všechny tyto eh, sporné otázky byly nakonec vyřešeny. Očekáváme, že schody bude dosaženo i v rámci Evropského parlamentu. Rádi bychom tedy posilovali sociální dimenzi ekonomické, hospodářské a měnové unie a proto bychom Eh, uvítali dokument, jakousi cestovní mapu, která by eh, byla vodítkem eh, pro další aktivitu v tomto bodě. Doufám, že během našeho předsednictví se nám podaří efektivně přispět k, prodlou, k prohloubení diskuzí mm, v tomto bodě. Hospodářský růst a sociální soudržnost by měly jít ruku v ruce a neměly by se za, navzájem vylučovat. Měli bychom čelit sociálnímu vylučování, protože právě e, sociální e, exkluze je e, příčinou ekonomické a finanční nestability. Je potřeba dosáhnout řádné rovnováhy mezi sociálními a hospodářskými opatřeními, tak aby se navzájem doplňovala, aby se navzájem nevylučovala a nebyla protikladná. Byla již přijata opatření v rámci hospodářské a finanční zprávy eh, a myslím si, že stejná opatření je potřeba přijmout i v sociální oblasti. Další oblastí, které budeme věnovat zvláštní pozornost, je eh, Eh, rovnost příležitostí mužů a žen a eh, jejich rovnoprávnost. Během litavského předsednictví se budeme soustředit na dosažení rovnoprávnosti a na to, aby byly splněny všechny předpoklady, které jsou pro dosažení tohoto cíle nutné. Efektivní systém správy zprávy a provádění všech nutných opatření jsou nutné proto, aby eh, se rovnost mužů a žen staly horizontální prioritou ve všech oblastech eh, politiky a eh, především v oblasti zaměstnanosti Rozhodli jsme se tedy pro eh, institucionální mechanismus eh, tzv. pekinské platformy. Efektivní fungování institučního nebo institucionálního mým předpokladem pro rovnost pohlaví a eh, evropský balíček pro genderovou vyváženost a strategii, strategie pro rovnost mužů a žen, kterou připravila komise, obsahují velmi důležité principy systému a nutné podmínky pro provádění eh, genderové vyváženosti eh, ve všech oblastech politiky. Rádi bychom, co by předsednická země, přispěli k provádění závěru rady a e, pokud jde o institucionální mechanismus e, se srpna, e, z prosince přijatý radou EPSCO. Na práci irského předsednictví navážeme i v jiných oblastech. Budeme se snažit, aby genderová vyváženost byla zaručena i v předsednictvech společenství. Na radě EPSCO bychom chtěli přijmout jednotnou pozici, pokud jde o zastoupení mužů a žen v řídících orgánech společností. V oblasti rovného zacházení Eh, s lidmi, budeme pokračovat v diskuzích o, o oblasti působnosti směrnici o nediskriminování a budeme se snažit o dosažení konsenzu eh, v rámci rady. Kromě toho budeme pracovat na doporučení rady, které prezentovala Evropská komise a které se týkají eh, opatření jež mají přispět integraci romské populace. Otázka integrace romské populace je zvlášť relevantní, protože romská menšina tvoří e, významnou část evropského obyvatelstva. E, je to zhruba 6 milionů lidí a efektivní integrace této menšiny do většinové společnosti je e, důležitější než kdy jindy. Tento projekt na který se hodláme soustředit i na radě EPSCO, je nutný pro efektivní provádění všech opatření určených na e, integraci romské populace ve členských státech. Vážení poslanci, děkuji vám za pozornost. Doufám, že se budu moci opřít o vaši podporu během nadcházejících šesti měsíců, které budou nepochybně eh, velmi náročné eh, pro Litvu. Je to velmi eh, zvláštní a mimořádné období. Paní předsedkyně, Velmi ráda nyní odpovím na veškeré vaše otázky a těším se na naši vzájemnou diskuzi, na naši vzájemnou spolupráci která povede ke splnění našich společných cílů. Děkuji. Děkuji, paní ministrině. Skutečně na nás vaše očekávání a úmysly eh, předsednictví udělají veliký dojem. Já bych chtěla nyní eh, vyzvat zástupce EPP, pana Čapa Öryho, a dáte slovo paní Blinkěvičute za SD. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony is. Eh, eh. Děkuji, paní předsedající. Rád bych přivítal paní ministrině. A už jsme se potkali ve Štrasburku, takže si myslím, že se známe. Viděli jsme informace, vyslechli jsme si informace, které byly velmi podrobné a působivé. Já nechci poukazovat na nové prvky, ale rád bych položil otázky týkající se konkrétnějších témat. Máme dvě oblasti, které jste dostali jako letecké předsednictví od předchozího předsednictví. Jednak jde o vysílání pracovníků a tou druhou oblastí tematickou jsou potraviny pro nejchučší občany. Ta druhá oblast je velmi naléhavá, protože nový systém by měl začít fungovat od ledna a proto mi zní poměrně eufemisticky, když říkáte, že panuje rozdílnost názorů. Podle mě tady je blokující menšina, která brání eh, zahájení jednání. Eh, my jsme vyjednali eh, vyjednávací výjimku, máme jasný mandát a eh, rádi bychom věděli, kdy budeme mít společný přístup, který představuje nezbytnou podmínku pro zahájení jednání o podrobnostech. Paní ministrině, máte nějakou představu, pokud je o výsledek odblokování této slepé uličky? Otázka vysílání pracovníků na nás tak netlačí, protože už máme fungující eh, systém. Nicméně přesto by bylo eh, dobré, kdybychom měli společnou pozici na radě a zatím eh, to příliš nadějně nevidíme. Novým prvkem je boj proti práci na černo tedy nelegální práci, ten můžu v rámci eh, jménem EPP podpořit. Nicméně rád bych poukázal na skutečnost, že že jsme v kontaktu s podnikateli a že bychom, měli, že bychom jim měli naslouchat a určitě to řešíme i my v parlamentu. Pokud je o přenositelnost eh, penzijních nároků, tak eh, jsme jmenovali eh, delegaci pro vyjednávání za parlament, ty jsou tedy připraveni na neformální jednání a máme společný přístup. Rádi bychom na vás apelovali, abyste usilovala o co nejrychlejší dosažení dohody protože nás čeká 6 měsíců práce a poté eh, bude následovat eh, předvolební kampaň. Další otázkou je globalizační fond. Eh, rádi si vyslechneme informace od vás, ale už jsme hovořili o tom, že finanční prostředky nedostačují v souvislosti s rozpočtem. My jsme eh, nevyužili celou částku, to je pravda, ale na druhou stranu poptávka a potřeby rostou, takže eh, to, o čem rozhodneme nyní, tak eh, pak nebude dostačující pro to, co je zapotřebí financovat. Program. Já bych chtěla poprosit, abyste každý neopakovali celý seznam jednotlivých úkolů a paní Blinkvěčute nyní. Ačiū, ponė pirmininkė. E, ir iš tiesų, gerbiami. Děkuji. Milá paní ministrině, děkuji vám za to, že jste přišla do našeho výboru a že jste takto podrobně představila priority vašeho předsednictví. Když se Eh, dívám na to, jaké úkoly jste si předsevzali, tak musím říct, že eh, čas, který máte k dispozici, je poměrně krátký. Já vím, že litevské, předsednictví, eh, litevské orgány a úřady se na toto období připravovaly velmi intenzivně, to znamená, že doufám, že výsledky, kterých dosáhnete, budou dobré. Vy jste během eh, vašich priorit několikrát zmínila, že musíme eh, připomínat sociální dimenzi v rámci HMU, v rámci hospodářské a měnové unie, že sociální dimenzi potřebují všichni. Ráda bych vám v této souvislosti položila několik otázek, které osobně považuji za velmi důležité. Nejprve Evropský sociální fond. Absorpce fondu několikrát ukázala, že e, právě prostředky z tohoto fondu jsou nezbytné pro to, abychom snižovali nezaměstnanost, bojovali proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Všechna opatření na tomto poli jsou velmi důležitá a proto bych se vás ráda zeptala, jaká je pozice vašeho ministerstva e, k pokroku týkajícímu se Eh, Evropského sociálního fondu. My jsme dneska diskutovali o tom, že 25 Evropského sociální, eh, té, o té procentní sazbě. My tvrdíme, že by to mělo být 25 komise má jiný názor. Proto se domníváme, že vliv eh, litevského předsednictví je velmi důležitý. Rádi bychom těch 25 dosáhli. Kromě toho je vaší prioritou to, abychom snížili nezaměstnanost mladých lidí. My jsme o tom hovořili několikrát. Já se ale obávám, že eh, Kromě toho, že budeme snižovat nezaměstnanost mezi mladými lidmi, musíme dbát na eh, situaci jiných lidí, ať už jsou to starší občané nebo další zranitelné osoby. Já si myslím, že eh, právě sociální změny, které v tuto chvíli zažíváme, jsou pro podobné zranitelné skupiny velmi zásadní a nebezpečné. Proto bych se vás ráda zeptala, jak tomu chcete čelit. Vy jste kromě toho zmínila gender mainstreaming jako jeden z důležitých aspektů vaší práce během předsednictví. My jsme včera hovořili také o kvótách žen nebo zastoupení žen v rámci řídících orgánů společností. A musím říci, že zdaleka ne všichni, eh, všechny členské státy souhlasí s touto směrnicí. To znamená, že bych byla velmi ráda, kdybyste dosáhli schody mezi členskými státy, pokud jde o zastoupení žen eh, ve eh, řídících orgánech společenství. Přeji vám tedy mnoho úspěchů, eh, nejen já osobně, ale my všichni tady v sále, protože, ho budete pod, protože úspěch budete potřebovat. Děkuji vám. Chtěla bych eh, upřesnit, eh, že ohledně 25 SF komise dnes ráno potvrdila svou ochotu ten návrh na 25 držet pan Harkin a potom Danuta Jazlověcka. Nechala jsem více časového prostoru pro první řečníky, ale pak omezím váš čas. Pan Harkin. Thank you and I will be... Děkuji, budu stručná, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla přivítat paní ministrině. Děkuji, že jste si našla čas na to, abyste mezi nás přišla, řekla nám, jaké jsou vaše priority. A samozřejmě jsme se také potkali už ve Štrasburku. Mám čtyři otázky. Začnu ehm, Evropským globalizačním fondem. Eh, řekla jste, že máte velmi dlouhý seznam, takže máte spoustu práce před sebou a já vám přeji hodně štěstí a doufám, že budeme eh, u EGF eh, úspěšně spolupracovat. Máme tady text rady, je zajímavé. Eh, vidět, že tady máme výjimku, což je poměrný obrat proti tomu, jak eh, tomu bylo doposud a je tam také nezaměstnanost mladých. A můj dotaz na vás je, můžete mi říci, ehm, vlastně okolo čeho se to točilo, co zlomilo nebo co odblokovalo ty situaci, ehm, co skutečně rada chtěla. A pak eh, nezaměstnanost mladých, já se omlouvám, že jsem tady nebyla, když jste prezentovala vaše stanovisko, ale mám velmi jednoduchý dotaz. Máte nějaké konkrétní, eh, konkrétní kroky pro eh, stranu poptávky? Dále posílení ekonomické zprávy. Vy jste řekla, že je zapotřebí realizovat něco nebo udělat něco v oblasti sociální. Můžete opět vysvětlit, co konkrétně máte na mysli a a závěrem eh, zastoupení žen v řídících a správních orgánech, už jsme o tom hovořili, hlasovali jsme o tom dneska a mě by zajímalo, jaké je stanovisko rady, současné stanovisko a zda si myslíte, že můžete dosáhnout podstatného pokroku v této oblasti. Děkuji. A nyní ještě dva řečníci a pak vám dám možnost odpovědět na tyto otázky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 Váš program je velmi komplexní, velmi nabitý, ale zároveň budete mít ehm, k dispozici méně času, protože do vašeho předsednictví spadne letní přestávka. Doufám, že eh, k tomu přistoupíte s tvořivým eh, duchem, tak abyste to všechno zvládli. Já se zajímám především o směrnici o vysílání pracovníků. Eh, diskuze byly velmi zdlouhavé navzdory konstruktivnímu přístupu ze strany všech frakcí nebylo jednoduché postoupit. Ráda bych eh, se vás tedy zeptala, jak to v tuto chvíli vypadá, jakého pokroku eh, se dosáhlo. Ráda bych vás požádala o pozitivní přístup k této směrnici, protože to téma je velmi složité. Druhá věc, o kterou se zajímám, to je balíček opatření, která se mají snažit o sociální investice, ten balíček SIP. Byli bychom velmi rádi, kdyby mm, ne, nezapadlo v zapomnění, neupadlo v zapomnění, že právě náš výbor eh, inicioval opatření, která vedla k přijetí balíčku. A my si musíme uvědomit, že někdy jsou takovéto náklady chápány skutečně jako náklady a ne jako investice. To znamená, že bych se vás ráda zeptala na názor na tento velmi důležitý projekt, protože pro nás je to velmi důležitá věc, důležité opatření, které by nám mohlo pomoci překonat krizi. Bienvenida, señora ministra. Pan Cerkas. Vítám vás, paní ministrině, a děkuji vám moc krát. Již jsme byli velmi přátelsky přijati ve Vilniusu. Váš program odpovídá velmi dobře tomu, co jste eh, zde již řekla a já mám dva, dvě poznámky. Za prvé je zde určitý konflikt s panem eh, Van Rompojem. V prosinci slíbil, že v červnu budeme mít balíček k budoucnosti HMU eh, se sociální složkou je červenec a pan Van Rompuy své sliby nesplnil a obávám se, že ani do prosince Eh, tento balíček nedostaneme, pokud eh, tedy eh, toto nezajistíme v příslušných výborech. Prosím tedy, abyste radu EPSCO zaktivizovala, aby tato rada měla stejně silné slovo jako ECOFIN. Je to důležitá zážitost a je nutné také poprosit, aby i tato rada byla zohledňována. Včera jsme slyšeli stanovisko předsednictví k sezonálním pracovníkům. Prakticky to byla otázka již uzavřená za předchozího předsednictví, ale nyní k článku 16 byly některé otázky opět otevřeny a tam nemáme kompetence. Doufám, paní ministrině, že nás budete podporovat a že rada zaujme konstruktivní eh, postoj. Je to velmi důležitá směrnice. Paní ministrině, dám vám možnost, abyste odpověděla, ale přesto máme ještě šest poslanců, kteří se chtějí eh, také vyjádřit, takže i vás prosím o určitou stručnost, prosím. Eh, Děkuji za slovo. Ráda bych poděkovala členům parlamentu za položení těchto otázek. Začnu panem Rý. Pokusím se zodpovědět některé z vašich dotazů. Ptal jste se na vysílání pracovníků a ptal jste se na také mm, potraviny pro nejchudší občany. Co se týče vysílání pracovníků, tak eh, to je věc, která je důležitá pro všechny členské státy. Chceme zajistit eh, veškeré sociální záruky pro pracovníky eh, v případě, že pracují v jiném členském státě. A k tomu musíme dosáhnout konsenzu na radě a chceme poté zahájit, nebo abychom mohli zahájit jednání s parlamentem. Je mi jasné, že se jedná o citlivou a otázku, která vyžaduje odpovědnost a uděláme vše, co bude v našich silách, jak během jednání na radě, tak při vyjednávání s Evropským parlamentem. Pokud jde o evropskou pomoc nejchudším osobám, tak opět se jedná o velmi problematickou oblast, velmi komplexní. Je nám jasné, že potravinový program pro nejchudší byl dokončen a fond podpory nejchudším bude spuštěn příští rok. Myslíme si, že to je důležité a uděláme vše, co budeme moci, abychom zajistili eh, co nejúčinnější fungování tohoto fondu, tak aby fungoval stejně jako ostatní, tak aby eh, podpora eh, byla kontinuální a šla k těm občanům, kteří skutečně jsou ti nejchudší. A hovořil jste také o boji proti práci na černo. Tady se jedná o nový návrh. A pokud mám správné informace, tak v říjnu by měla proběhnout konference. Tomuto fenoménu čelí všechny členské státy a v kontextu rostoucí ekonomiky a životní úrovně naší společnosti nesmíme zapomínat na to, že členské státy musí bojovat proti práci na černo a proto tuto platformu podporujeme. Doufáme, že budeme schopni přijmout rozhodnutí. Nyní odpovím na další otázky. Vy jste se ptali na Evropský sociální fond. Ehm, my se domníváme, že jde o jedno z hlavních opatření, který, které umožňuje členským státům řešit problémy s lidskými zdroji. Jde o vzdělávání, zaměstnanost, sociální vyloučení. A momentálně ehm, se jedná o 23,1%, ale jak jste zmínili, tak cílem je 25%. Nám jde o dosažení konsenzu a chtěli bychom, aby fond začal fungovat v roce 2014. Budeme muset najít kompromis v rámci jednání, tak abychom zajistili, že Evropský sociální fond bude dále existovat a bude přinášet přidanou hodnotu členským státům eh, v souladu s cíly, o které usilujeme. Další otázka paní Blinkevičit je péče o mladé lidi a otázka problematiky nezaměstnanosti mladých. Myslím si, že všechny členské státy, to znamená, týká se to jak národní úrovně, tak evropské úrovně, tak eh, všichni řeší zapojení ehm, citlivých skupin na trh práce uvedou mezinárodní příklad a myslím, že to dělají všichni. Mm, v Litvě máme dlouhodobý eh, národní program pro trh práce a tam eh, spadají nejenom mladí lidé, ale také jiné sociální skupiny, to znamená například osoby s postižením, ženy, eh, nebo starší osoby, nebo populace na venkově a tak dále. proto se domnívám, že jde o velmi citlivou otázku. Co se týče opatření, jsem přesvědčena, že integrace starších osob do procesu vzdělávání odborné přípravy z dlouhodobého hlediska a uplatňování zásady celoživotního vzdělávání nám může pomoci překonat problémy, Eh, které mají eh, lidé, jež přijdou o práci. Dále jste hovořila také o kvótách pro ženy a o souvisejícím návrhu. Domníváme se, že jde o velmi relevantní téma pro všechny členské státy. Já jsem přesvědčena, že e, integrace žen do o podnikatelské sféry a mm, do jakékoliv jiné sféry přináší přidanou hodnotu. Vy jste řekla, že dnes se vám podařilo dosáhnout konsenzu, což je určitě vítaný výsledek. Během litevského předsednictví budeme usilovat o nalezení nejvhodnějších řešení v této oblasti. Paní Hakins, děkuji za vaše otázky. Ptala jste se na eh, Evropský globalizační fond, na nezaměstnanost mladých a na sociální dimenze. Já začnu eh, Evropským globalizačním fondem. Myslím si, že Fond pro přizpůsobení se globalizaci eh, je velmi důležitý a všechny členské státy pro všechny členské státy začne fungovat od roce 2014 a myslím si, že doposud eh, už mnoho eh, zemí využilo tento fond, například také Litva. My jsme tento fond využili již pětkrát. Zahujeme tripartitní jednání eh, o Evropském globalizačním fondu a budeme usilovat o co nejlepší výsledky. Další oblast je nezaměstnanost mladých. V Jirsku se podařilo dosáhnout dobrých výsledků při implementaci záruk pro, pro mladé. A my doufáme, že členské státy budou schopny uh, aplikovat také e, tyto postupy a že budou schopny se podělit o osvědčené postupy, tak aby záruky pro mladé byly co nejdříve realizovány. 6 miliard eur, které byly vyčleněny, představuje dobrý výsledek a bude vyčleněna ještě další částka 2 miliard. Tyto prostředky by měly pomoci členským státům zmírnit eh, problematiku nezaměstnanosti mladých. Hovořila jste také o Alianci pro učňovství mladých. Ehm, je to problém pro mnoho členských států, protože ehm, mladí lidé nejsou často schopni vstoupit rychle na trh práce. Často je to dáno tím, že mají nedostatečné dovednosti a schopnosti a proto zmíněná aliance by mohla umožnit eh, mladým lidem nabít eh, potřebných eh, profesních dovedností a kompetencí v průběhu jejich vzdělávání nebo odborné přípravy. Ráda bych zmínila ještě jednu další věc. V Evropě žije mnoho mladých lidí, kteří nejsou ani zaměstnáni, ani se nikdy nevzdělávají, ani uh, nejsou součástí nějaké odborné přípravy. Čeká se jim takzvaně nic. Určitě se na ně budeme zaměřovat a bude to středobodem naší politiky pro mladé. Tolik mé odpovědi. A nyní paní Jedřeveská. A ráda bych se vyjádřila k otázce vysílání pracovníků. Již jsem zmínila, že se jedná o citlivou otázku, komplexní otázku, a to pro všechny členské státy. Každý členský stát má rozdílné zkušenosti a již jsem uvedla, že je zapotřebí dosáhnout koncenzu na radě, tak abychom mohli zahájit jednání s Evropským parlamentem. Doufám, že se nám podaří najít kompromis, pokud je o články 9 a 12. Ty byly předmětem těch nej nejžavější diskuzí. Balíček eh, o sociálních investicích. Další téma. Domníváme se, že se jedná o nedílnou součást eh, sociální dimenze. A tento týden by měla proběhnout eh, neformální rada EPSCO, na které se bude hovořit právě o tomto tématu a o investicích do dětí. Jsem přesvědčena, že se jedná o důležitou otázku pro všechny členské státy. Myslím si, že zapotřebí přijmout eh, odpovídající rozhodnutí, která by měla na pomoci vyřešit sociální otázky ve všech členských státech. Děkuji za pozornost. Pan Checkers, vy jste uh, položil dvě otázky, jednak k vysílání pracovníků. A tady nebudu opakovat to, co už jsem řekla v odpovědi eh, k předchozím otázkám. Doplním pouze to, že uděláme vše, co bude v našich silách, tak abychom eh, tuto otázku vyřešili. tak aby členský stát mohl tento dokument využít. Je nám jasné, že se jedná o důležité a citlivé téma pro všechny členské státy. A vaše druhá otázka. se týkala e, Evropského sociálního fondu. Myslíme si, že jakýkoliv fond, který přináší na úrovni členského státu přidanou hodnotu, je klíčový. A myslím si, že všechny investace do lidského kapitálu jsou důležité. Děkuji za pozornost. Mikrofon. Sorry, Stephen Hughes, please, Tomasik, Stephen Hughes. Pan Stephen Hughes. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také vám, paní eh, ministrině, za ten úvod. Omlouvám se za to, že se vracím ke směrnici o vysílání pracovníků. Vím, že už jste o tom hovořila. Rád bych věděl, kdy začneme vyjednávání s radou. Zajímalo by mě, jestli máte nějaký termín pro přijetí společné pozice, nebo je toto očekávání příliš ambiciozní. Druhá věc, vy jste jako svoji prioritu zmínila lepší ochranu pracovníků, nicméně jste nezmínila novou strategii pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Eh, my jsme velmi zklamáni tím, že komise i nadále zdržuje eh, zveřejňování nebo zveřejnění strategie pro BOZP. Eh, já si myslím, že je to velmi důležité, aby taková věc byla předložena. Vy jste to nezmínila a já nevím proč. Nezmínila jste to proto, že jste o tom nebyli eh, komisí informováni. Pokud tomu tak je, tak já si myslím, že jako předsednictví byste měli tlačit na komisi v tom smyslu, aby tuto novou strategii pro BOZP zveřejnila. A konečně poslední věc, souvisí to s tím, o čem hovořil kolega Cerka, sociální dimenze HMU. Vy jste také řekla, že je to jedna z vašich priorit eh, proto by mě zajímalo, jestli počítáte s organizací společné rady ECOFIN a EPSCO, tak abychom mohli o sociální dimenzi HMU diskutovat. Pokud se tak nestane, tak sociální dimenze bude i nadále marginalizována. Děkuji. Ehm, Madame Tomášik, puis... Paní Tomášik a potom Šervit. Uh, Děkuji. Paní ministryně vy jste zmínila, že budete bojovat proti šedivé ekonomice, protože uh, mnoho zemí má problémy s šedou ekonomikou a vlády tak ztrácejí mnoho uh, příjmů z daňových prostředků. Ráda bych se vás zeptala, jak to chcete udělat. Děkuji za krátkou otázku. Pan Huit. Thank you very much, President, and my best wishes. No, děkuji za slovo. A přeji tak, vám také hodně úspěchů. Já mám stručnou připomínku za Spojené království, protože v naší zemi je hodně lidí, kteří podporují potravinovou pomoc. a um, oficiální zastoupení na radě. Myslím si, že je určitě důležité pochopit, uh, jak to funguje uh, s poskytováním pomoci. My bychom byli rádi, kdyby tento fond fungoval. Takže bych na to rád upozornila. A moje otázka týká se EPSKA a jde o um, směrnici o nefinančním reportingu měli bychom podávat zprávy. A nevím, zda je vhodné podávat zprávy o um, protikorupční politice v rámci finančních zpráv. Bylo to otázkou, která náš výbor poměrně zajímala už um, v, i v rámci sociální odpovědnosti a v rámci naší práce a práce také ve výboru pro právní záležitosti, tak ehm, někteří jsou pro, nebo je velká podpora eh, této legislativy. Na radě Dánsko, Francie, Nizozemsko a také Spojené království řekli, že je pro ně návrh přijatelný. A mám skutečně pocit, že když hovoříme o udržitelné hospodářské obnově a korporátní odpovědnosti, tak jako pan Barnier eh, také podpořil tuto věc, tak je možné, že se nám podaří dosáhnout dohody již v první čtení. Vím, že vaše předsednictví na začátku nebylo velmi dobře informováno o této věci a mysleli jste si, že možná bude zapotřebí více času, ale myslím si, že první diskuze s členskými členskými státy ukazuje, že toto téma by bylo možné eh, uzavřít ještě za vašeho předsednictví nebo téměř uzavřít a mě by zajímalo, zda to můžete udělat. Eh, mohl byste se k tomu vyjádřit a mohla byste říct, jak daleko se podle vás je možné dostat? Eh, Elizabeth Schröter, puis... Paní Schröter a potom Oli Christensen. Děkuji. Já mám dvě krátké otázky. První otázka se týká něčeho, o čem jsme ještě nehovořili. My jsme již vedli osobní rozhovor, ale když jste hovořila o sociálním investičním balíku, eh, také ve své odpovědi jste však byla velmi obecná. Řekla jste, ano, investice do dětí je důležitá eh, a přemýšlíte o vhodných opatřeních, ale zdá se mi, že je zatím ještě něco více. Proto bych ráda věděla, zda doporučení komise, v boji proti chudobě dětí existuje tedy v rámci eh, balíčku eh, finančních investicí a budete to předkládat a radě? Druhá otázka se týká něčeho, o čem jste nehovořila vůbec a přitom je to otevřený legislativní eh, bod v mnoha legislativních postupech budete muset zvládnout taky antidiskriminační směrnici. Je to věc, která byla předkládána několika předsednictvími. Eh, vy jste eh, deváté nebo desáté předsednictví, eh, které se bude snažit nalézt řešení v radě. A proto bych ráda věděla, co uděláte a jak se pokusíte nalézt řešení, tedy nalézt většinu pro rozhodnutí rady, aby tato směrnice byla konečně prosazena. Děkuji vám, Oli Kristensen a potom Evelyn Regner. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, paní ministrině, za vaši prezentaci. Přeji vám hodně štěstí do vaší práce. Na jaře roku 2012 sociální partneři v oblasti kadeřnických služeb uzavřeli dohodu eh, kterou chtějí chránit eh, kadeřníky před nebezpečnými chemickými látkami. Víme, že některé členské státy jsou proti této dohodě a proto tedy ten návrh nebude postupován dál. Eh, rád by se vás zeptal, jaký to má smysl a jestli je nějaká možnost, že tento dobrý návrh bude eh, předložen parlamentu a následně také v radě. Děkuji. Um... Evelyn Regner, puis Antigone. Paní Regner a potom Papadopoulos. The topic youth Děkuji. Už jste hovořila o nezaměstnanosti mladých, my jsme tam dnes úspěšně hlasovali o um, rezoluci o nezaměstnanosti mladých a já bych se chtěla odkázat na jeden odstavec, které jste uvedla v rámci prezentace předsednictví a byla bych ráda, kdybyste nám mohla poskytnout podrobnější informace o plánu pro lepší spolupráci eh, v, ve službách, eh, veřejných službách a zaměstnanosti a v opatřeních proti nezaměstnanosti mladých. To znamená, jaké máte plány, zajímaly by mě konkrétnější informace, tak aby eh, došlo ke zlepšení situace mladých lidí na trhu práce. Děkuji. Um, ehm, Antigoni Paní Papadupoulou a potom já. Budu hovořit řecky. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι στη Λιθουανική Προεδρία. Paní ministrině, přeji litovskému předsednictví hodně štěstí. Ujímáte se předsednictví ve velmi komplikované době. Irské předsednictví a ještě před ním kyperské předsednictví si stanovilo velmi obtížné cíle Jedním z cílů je boj proti nezaměstnanosti mezi mladými lidmi, ale já jsem zatím nes, eh, neslyšel nic eh, konkrétního. Eh, těch 6 milionů, miliard pardon, není mnoho a proto by mě zajímalo, jaká další opatření budou přijata v zájmu těchto mladých lidí. Mladí lidé z jihu Evropy i z jiných evropských zemí, ať už, jsou to, ať už je to Kypr, Řecko, eh, odcházejí, pokud jsou schopni, to znamená, že zažíváme odliv mozku. Vy jste eh, se ujali předsednictví také před volbami do Evropského parlamentu. I to je velmi důležitý aspekt. To znamená, že máte před sebou mnoho důležitých otázek. Sociální tlak, který vytváří politika úspor, prosazovaná trojkou, je velký. Máte před sebou pouze několik málo měsíců a bylo by velmi dobré, kdyby se vám podařilo vyslat eh, signál směrem k evropským eh, občanům, směrem k mladým lidem, že eh, to není jenom ekonomická krize, že to je také krize hodnot. Elmar Castello ještě byla doplněna. Thank you, chair, and... Děkuji, paní předsedající. Velmi stručně. Paní ministrině, Vřele vás chci přivítat a děkuji za vaši prezentaci. Jakožto zpravodajka pro eh, Evropský fond pro ty nejchudší bych se vás ráda zeptala na ujasnění některých otázek. Za prvé, eh, určitě jste si vědoma toho, že jak tento výbor, tak eh, parlament na plenární zasedání vyslali velmi silný signál, že finanční prostředky které jsou určeny pro eh, nejchučí, tak eh, mají být vyčleněny pro nejchučí, ale eh, znamená to, že rozpočet 2,5 miliardy bude nedostatečný a mělo by to být navýšeno na 3,5 miliardy. Je mi jasné, že rozhodnutí rady bylo takové, že 2,5 miliardy je částka pro ty nejchučí a pak, že je tady další miliarda, která se doplní. S ohledem na rozhodnutí rady bych se vás ráda zeptala, je tady stále nebo panuje stále blokující menšina v radě a jaké jsou ty klíčové body a kdy můžeme zahájit nebo kdy očekáváte zahájení trialogu na toto téma. A k tomu, co říkal Richard Howard, a sice, že v celé řadě eh, zemích eh, jsou osoby, které by se chtěly zapojit. A chci také zdůraznit skutečnost, že tento program je velmi důležitý Ehm, je důležité, aby byl zahájen v prosinci a je důležité, abychom byli připraveni eh, spustit eh, tento program právě v tom kritickém období, to znamená před zimou. Myslím si, že to je velice naléhavá otázka. Děkuji. Mm, merci, permettez... Děkuji. Dovolte i mě, paní ministrině, položit několik otázek. Jde-li o směrnici o vysílání pracovníků, již se zmínila, že v radě se velmi diskutovalo o článcích 9 a 12. V článku 3 již jste se dohodli, pak to tady také znamená, že by bylo vhodné vysvětlit, jaký výsledek máte. Pan Čaba eh, Ry hovořil o realitě práva, ale my nezdílíme takovýto postoj ze dvou důvodů. A sice rozhodnutí Evropského soudního dvora eh, jsou podstatná. Eh, je nutné především zastavit určitou interpretaci této směrnice. Práva pracovníků, kteří cestují do jiných zemí, musí být dodržená. A budoucnost této směrnice je očekávána v mnoha zemích s netrpělivostí. V mnoha zemích eh, je to eh, určitá eh, záležitost, která naznačuje, že by se mohla ještě zvýšit snaha o sociální dumping. Co se týče Aliance pro mládež, zde upozorní na stanovisko Evropského parlamentu, které je pro nás velmi významné. Rada v únoru eh, v EPSku eh, stanovila a potom také v dubnu Eh, určité doporučení pro záruku pro mladé eh, lidi. Eh, jistě víte, jak je to významná záležitost. Na úrovni rady však občas cítíme nedostatek takové celkové vizibility. Pokud je tato záruka ale důležitá, pak je nutné jasně říci, že rozpočet umožní financovat tuto záruku. Dnes však máme eh, různé interpretace eh, objemu eh, prostředků. Sociální fond může pomoci v této záruce, ale na druhé straně máme iniciativu dosáhnout 6 plus 2 miliardy pro tento bod. Vy jste zmínila dokument podopsaný mezi sociálními partnery a e, komisí a radou 2. července. My e, na konci dnešního odpoledne o tom také budeme debatovat se sociálními partnery. Ohledně pomoci pro nejchudší vrstvy e, jste se zmínila o některých aspektech, které musí být ještě prodebatovány. Otevřeně řečeno z hlediska parlamentu, my tedy doufáme, že po dvou závěrech eh, v radě a eh, také po eh, závěrech 27. a 28. června jsme toho názoru, že je nutné stanovit přesné závazné části roky, 6 eh, plus půl a eh, nikoliv eh, znovu zahájit celou debatu o tomto fondu, pak bychom byli v určité slepé uličce. Děkuji, že nás uklidníte v této záležitosti. A ohledně praktické práce rady zde zcela jistě budeme sledovat činnost příslušných rad a velmi se nyní těšíme na odpovědi vaš, našich otázek. Ačiū Jums labai, gerbiami parlamentarai, <clears throat> už. Děkuji za veškeré otázky, které jste položili. Ty otázky jsou důležité nejen pro nás, ale pro vás, ale také pro nás. Ráda bych začala otázkou, kterou položil Stephen Hughes. První věc, na kterou se ptal, bylo sdělení eh, komise, pokud jde o strategie o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Ptal jste se na to, kdy ten dokument komise bude prezentován. Až ho komise zveřejní, eh, Dostane se ten, komis, ten dokument komise i ministrům a následně bude zahájena diskuze o této velmi citlivé a důležité otázce. Možná, že vás se do toho eh, pustíme v listopadu na setkání inspektorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Další věc, na kterou jste se ptal, byla sociální dimenze. Jak už jsem řekla ve svém úvodním projevu, sociální dimenze je pro nás velmi důležitá a krize ukázala, že hospodářské a sociální oblasti jsou navzájem propojeny a sociální nerovnováha může ohrozit ekonomickou stabilitu. Sociální a hospodářská politika jsou i nadále součástí národní kompetence, hmm. spadají tedy do kompetence členských států. Monitorování sociálních změn má eh, pozitivní dopad a vytváří možnost předvídat vznik eh, nerovnováhy krizí a přijímat příslušná preventivní opatření. Dva výbory, které pracují v oblasti sociální a v oblasti zaměstnanosti, mají mm, nástroje na monitorování nástrojů sociální politiky, politiky zaměstnanosti. pokud bychom chtěli dosáhnout pokroku v této oblasti, bylo by dobré, kdybychom do eh, sledování ekonomických indikátorů zapojili i sociální indikátory. Bylo řečeno, že takovéto nástroje nesmí být považovány za eh, zbytečnou zátěž, že musí být chápány jako eh, nezbytná a nedílná součást evropského semestru. V rámci monitorování a koordinace je také velmi důležitá role eh, národních parlamentů a sociálních partnerů. Tolik tedy k sociální dimenzi. Další otázka se týkala směrnice o vysílání pracovníků. V říjnu na radě EPSCO se budeme snažit dosáhnout rozhodnutí. To je jednoznačná odpověď, kterou pro vás mám, pokud jde o tuto věc. Další jednoduchá otázka se týkala toho, jak můžeme bojovat proti nezaměstnanosti mladých lidí. Jak už jsem řekla, nezaměstnanost je ve všech členských státech a Národní orgány samozřejmě mohou přijímat jakákoliv opatření a bojovat proti nezaměstnanosti sami. Boj proti šedé ekonomice. Myslím si, že do, do boje proti uh, práci na černo by měly být zapojeny i sociální partneři a nejrůznější instituce, tak abychom definovali oblasti, ve kterých eh, k tomuto negativnímu jevu dosáhli, dosá, dochází. Příslušné návrhy a příslušná platforma představují obrovskou šanci pro všechny členské státy. Díky nim bude možno situaci ve členských státech analyzovat a přijmout rozhodnutí, e, které by mohly následně využít i jiné členské státy v boji proti práci na černo. Domnívám se, že v říjnu budeme schopni diskutovat o e, tomto tématu na konferenci, kterou jako předsednictví organizujeme. Myslím si, že různé zkušenosti, výměna názorů, výměna informací, eh, to je všechno je velmi důležité. Tolik tedy odpovědi na vaši otázku. A nyní, na to, na co se ptal pan, eh, nyní k tomu, na co se ptal pan Howitt. Hovořil jste o fondu pro nejchudší osoby ve společenství. Jak už jsem řekla, tato otázka nám velmi leží na srdci. A domníváme se, že právě tento fond pro pomoc nejchudším osobám je jednou z možností, jak pomoci čelit dopadům chudoby. Fond je v tuto chvíli vybaven dvěma a půl miliardami. Parlament požadoval ještě další miliardu navíc. A ta, o té miliardě navíc musíme diskutovat. Musíme se domluvit na tom, odkud by ty peníze pocházely. V každém případě je to tak, že členské státy by měly proti chudobě bojovat i sami na národní úrovni. Kromě toho se pan Havit ptal na sociální zodpovědnost. Jsme pro sociální zodpovědnost, protože sociální dialog je potřeba ve všech oblastech. Tato otázka spadá do kompetence ministra hospodářství. My spolu těsně spolupracujeme a proto váš názor týkající se významu sociálních partnerů příslušnému ministrovi předáme. A nyní ještě eh, k tomu, eh, o čem hovořila paní Schröder, je to ten balíček SIP o sociálních investicích. Budeme o tom diskutovat na radě EPSCO a jak už jsem sama řekla, celá záležitost je velmi důležitá. Především investice do dětí do prostředí, ve kterém děti vyrůstají. Možnost, aby děti chodili do školy, studovali a zapojili se do sociálních aktivit. To všechno jim pomůže stát se hodnotnými členy společnosti. V této souvislosti ale je potřeba zdůraznit, že je velmi důležité vzdělávat, vychovávat mladou generaci k tomu, aby sama eh, předkládala eh, nástroje, které povedou k tomu, že se eh, podaří mladé lidi integrovat do společnosti, ať už je to díky vzdělávání, sociálním, kulturním, sportovním aktivitám. Druhá věc, směrnice o nediskriminaci. Směrnice o zákazu diskriminace. Jsem přesvědčená, že toto téma má nesmírný význam pro všechny členské státy a jsme velmi vděční eh, irskému předsednictví, kterému se podařilo dosáhnout velkého pokroku. Problém, problémem ale je, že podle článku 19 musíme v radě dosáhnout jednomyslného rozhodnutí. V tuto chvíli jsme rozeslali členským státům dotazník a budeme se snažit dosáhnout jednomyslné schody. Nyní k tomu, na co se ptal pan Christensen. Vy jste se ptal na ty kadeřníky. Na jejich ochranu před nebezpečnými chemickými látkami. Komise provádí v tuto chvíli analýzu dopadů a Eh, doufáme, že nějaký výsledek bude znám co, znám co možná nejdříve, tak abychom mohli navázat na příslušnou diskuzi a celou věc uspokojivě vyrušit, eh, vyřešit. A nyní ještě eh, odpovím paní Regner. Děkuji vám za vaši otázku, která se týkala orgán úřadu práce. Já si myslím, že čím lépe budou úřady práce v jednotlivých členských státech pracovat, tím snaží bude integrace mladých lidí na trh práce. Je také potřeba, aby úřady práce v jednotlivých členských státech dobře spolupracovaly, aby si vyměňovaly informace, protože mladí lidé eh, mají možnost cestovat z jedné země do druhé a zažívat nejrůznější věci, sbírat zkušenosti. A proto tedy síť EURES a síť úřadů práce vízí obrovské možnosti. Komise představila návrh, který má zlepšit práci úřadu práce. My bychom chtěli na tomto dokumentu eh, dále pracovat a vylepšit ho. paní Papadopoulou a paní předsedkyně, paní Beres. se ptali na nezaměstnanost mladých lidí a na záruku pro mladé. Pokud jde o záruku pro mladé, jsme velmi rádi, že se irskému předsednictví podařilo dosáhnout velkého pokroku. Nicméně je to pouze jedna Eh, možností, jedna z příležitostí, jak zlepšit zaměstnanost mladých lidí. Domníváme se, že každý členský stát by měl eh, představit nebo při, uh, u, dát k dispozici dostatek prostředků na to, aby se zlepšila zaměstnatelnost mladých lidí. Byla řeč o té alianci pro učně, která byla uzavřena v červenci tohoto roku a je to jedna z možností, jak pomoci mladým lidem získat schopnosti, díky, němuž, díky nímž se následně eh, snáze integrují na trhu práce. Sama jsem hovořila o té skupině, která se říká Need to znamená lidé, kteří nejsou ani ve škole, ani v systému vzdělávání, ani eh, v práci. Já si myslím, že všechna tři témata, která jsou zpěta s touto skupinou, eh, jsou naší prioritou. Eh, záruka pro mladé bude diskutována, bude probírána na radě EPSCO v říjnu. Ministři si budou vyměňovat názory, příklady osvědčených postupů tak aby urychlili a zjednodušili eh, provádění záruky pro mladé. Budeme se snažit zajistit, aby finanční prostředky investované do záruky pro mladé byly využity co možná eh, nejvíce, protože by to mohlo být k velkému prospěchu. A v neposlední řadě ještě na, eh, k tomu, na co se ptala paní Kostelo, snižování chudoby. Samozřejmě, že jsme velmi rádi, že takový fond existuje. Fond pro nej, pomoc nejchudším osobám ve společenství. A vy jste se ptala na jednání. Jednání v Koreperu ve výboru stálých zástupců začnou 17. července. Já si myslím, že to bude jeden z nejdůležitějších kroků eh, v této otázce. Velmi vám děkuji za všechny otázky. Um, merci, madame la ministre. Děkuji, paní ministrině, a doufám, že z této výměny názorů eh, jste pro sebe získala dojem, jaké jsou priority v tomto výboru. Eh, vím, že odpovídají také prioritám v radě. Každá instituce však se na to dívá trošku jinak. Ohledně kadeřnických otázek. Zde se jedná o otázku, na kterou byste měli ve vašem předsednictví dávat pozor. Oficiálně to nebylo předloženo jako návrh komise. Jde však o dohodu, která je již stará a je to dohoda sociálních partnerů. Vidíme však každý den, že sociální dialog je žádaný. Tato dohoda byla uzavřena sociálními partnery a my jsme již na zasedání koordinátorů v říjnu minulého roku eh, Eh, toto eh, řekli. A od té doby nám komise říká, že to prověřuje. Pokud byste nám mohla pomoci urychlit eh, tento postup a dosáhnout toho, aby výsledky sociálního dialogu byly brány vážně, pak by to byl skutečně velmi silný signál. Cítím, že by to bylo eh, velkou pomocí a proto vám to říkám již na začátku vašeho předsednictví. Každopádně děkuji za odpovědi a co se nás týče, Budeme velmi rádi, když vás budeme moci znovu přivítat anebo se setkat na zasedání EPSCO. Přeji vám hodně úspěchů ve vašem předsednictví. Bien. Euh... Sans plus attendre, je vous... Nebudeme déle čekat. Navrhuji, abychom se vrátili k ostatním bodům. Na pořadu jednání bod 16 návrh pana, Lam, paní Lambert ohledně plastových odpadů v životním prostředí. A jistě si dovedete představit, že jde o stanovisko vypracované pro výbor Envy kde se tímto zabývá pan Vittorio Prodi. Paní zpravodajko, máte slovo. Uh, um, děkuji, děkuji paní předsedkyně. Jak jste sama řekla, je to stanovisko, které náš výbor sepsal k zelené knize komise o odpadech z plastu. Já vím, že to má hlavně environmentální, ekologickou dimenzi, ale musíme na to nahlížet také z hlediska uh, úsporného a efektivního nakládání se zdroji. My v tuto chvíli uh, vyprodukujeme 60 milionů tun plastového odpadu za rok, zhruba 50 našich našich plastů eh, tady skončí v odpadu. Eh, je to zhruba 12 milionů surové ropy. To samozřejmě představuje závažný problém pro životní prostředí, protože celá řada plastových odpadů se eh, nerozloží na rozdíl od všeobecného mínění a i ty, které se spalují, zase Eh, vyžadují velké množství energie na jejich eh, spálení. Recyklace se týká zhruba pouze eh, čtvrtiny plastů vyprodukovaných v Evropské unii a jsou tu také velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy, protože některé členské státy recyklují 90 plastů, jiné členské státy naopak 90 plastů pálí. Někteří Eh, některé členské státy likvidují plasty eh, na skládkách, eh, jiné mají mnohem efektivnější způsob nakládání. Celá oblast recyklace plastů zaměstnává mnoho lidí, ať už v malých a středních podnicích nebo ve větších podnicích. V tuto chvíli Mm, také mnoho plastového odpadu eh, vyvážíme. Velká, Velká Británie například takovýto odpad vyváží do Číny na Dálný východ, nicméně čínská legislativa se v tuto chvíli mění a já si myslím, že pro nás to bude při, představovat problém. A Eh, nebude možné tam vyvážet neroztříděný a eh, špinavý odpad. To znamená, že se o něj budeme muset postarat u nás v Evropě, ale zároveň to pro nás představuje příležitost protože budeme moci více investovat do recyklačního zařízení. Eh, ta recyklační zařízení představují směsici vyspělých technologií. My jsme navštívili Eh, některé továrny na recyklaci lahví a eh, ti, kteří tam byli spolu s námi, eh, ví, že je to velmi náročné, technologicky náročné, byť tam jsou i jednoduché úkony, které je potřeba provést. Stanovisko je velmi stručné, nebo musí být velmi stručné, jsme velmi omezeni rozsahem, to znamená, že jsme formulovali pouze několik výchozích bodů. Jedna z otázek, které jsme zmínili, je odhad dopadů na životní prostředí v Evropské unii. Eh, snažíme se tedy zjistit, jaké jsou příležitosti pro zaměstnanost, pro vytváření pracovních míst v této oblasti. Členské státy eh, mají velký zájem o E, recyklaci, která bude vytvářet pracovní místa a zaměstnanost, to je samozřejmě věc, která velmi dobře zapadá do Evropské strategie Evropa 2020, e, do udržitelné ekonomiky. Pokud se ovšem podíváme na některé cíle, které jsou e, stanoveny v rámci rámcové směrnice o obalech, tak zjistíme, že i zde se otevírají možnosti pro eh, vytváření pracovních míst a nové zamě- nová zaměstnání a proto se tedy snažíme eh, zajistit, abychom toho, těchto možností a tohoto potenciálu co možná nejvíce eh, využili. Recyklace je v každém případě sektor velmi náročný na lidskou práci, ale zároveň si musíme být vědomi toho, že v oblasti plastů dochází k razantní inovaci, že je tu spousta ustanovenek, které musíme využít. Kromě toho si musíme dát pozor na to, jak to vypadá s bezpečností a ochranou zdraví při práci protože pokud se podíváme na nové výrobky, eh, ať už jsou to nanotechnologie, tak eh, je tu stále více eh, kosmetických přípravků, které používají různé mikročástice, Mm, pokud si dáte na vlastně nějaký přípravek, tak aby se vám leskly, tak i e, v takovém přípravku může být nějaká plastová složka. A závěrečný bod se týká e, přípravy pracovní síly, odborné přípravy a dovedností. Musíme zaručit, že e, se že tedy eh, budeme vytvářet pracovní sílu, která bude odpovídat eh, požadavkům, protože v tomto ohledu tu stále ještě eh, jsou velké nedostatky. A jsme si vědomi toho, že je potřeba pracovníky řádně vyškolit, protože a nezbytnou součástí toho je i pochopení toho, proč je taková práce velmi důležitá. Eh, to znamená, že to přímo souvisí s otázkou sociálního statutu takových pracovníků. Často je taková práce považována za něco, co může dělat kdokoliv eh, a zároveň to má eh, velmi důležitou funkci. Tolik tedy šest bodů, které jsme formulovali do našeho stanoviska. Samozřejmě, že eh, je možno formulovat nějaké pozměňovací eh, návrhy. Eh, ono není jednoduché to v rozdělit všechno do 1500 eh, znaků, ale eh, myslím si, že je to takový výchozí bod eh, základní myšlenky, které bychom, pod které bychom se měli podepsat a další fází tedy bude návrh komise. Děkuji. Paní Papadopulo. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedající. Já jsem stínovou zpravodajkou pro toto stanovisko za SAD a musím říci, že tato nová evropská strategie pro řešení problematiky plastového odpadu je věc, kterou vítáme. A myslím si, že um, paní poslankyně Lambert uh, vypracovala dobré stanovisko, které je dobře napsáno a uh, pokrývá většinu věcí, které nás uh, zajímají. A v tom současném textu se zdůrazňuje strategie Evropa 2020 a dopad příslušné iniciativy, tak abychom dosáhli cílu strategie 2020 pro co eh, nejudržitelnější a eh, začlenující růst. A jde nám o udržitelná eh, pracovní místa také v oblasti recyklace. Toto odvětví má potenciál přispět k ekonomickému rozvoji a nesmíme podceňovat skutečnost, že je tady nejenom potenciál pro pracovní místa v oblasti recyklace, ale je zde také potenciál pro více pracovních míst a příležitostí a omezení závislosti a intenzity. Pokusili jsme se vypracovat také některá pozměňovací, eh, některé pozměňovací návrhy k této již tak ale dobře napsané zprávě. Přeje si ještě někdo vyjádřit se k této otázce? Komise, prosím. Můj kolega z generální ředitelství pro životní prostředí Helmut Maure tady byl dopoledne, ale odpoledne už se nemohl zúčastnit, nicméně požádal, abych potvrdila, že návrh stanoviska je naprosto v souladu se zelenou knihou. A také mě požádal, abych pokud jde o tvorbu pracovních míst, tak abych připomněla, že tady je velký potenciál eh, tvorby eh, pracovních příležitostí v oblasti recyklace. Eh, thank you. Paní zpravodajko. Comments. Děkuji za připomínky a těším se na pozměňovací návrhy. Mám dojem z toho, co zde zaznělo, že skutečně přispějí ke zprávě. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 17. červenec 17 hodin, to je s digitálním podpisem, tak to tady mám napsáno. Potom 25. 26. 9. projednávání E, zde je možné použít digitální podpis pro předkládání změn. Projednávání pozměňovacích návrhů, pokud bude možné, 17.10. hlasování také 17. a 5. listopadu se k tomu vyjádří výbor Envy. Toto bylo všechno v tomto bodě 16. V bodě 25 dávám slovo paní Tatiane Ždanoká ohledně organizace výběrového šetření o pracovních silách ve společenství. Jde tedy o návrh zprávy a dostaneme také stanovisko z výboru pro rozpočet. Paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Návrh komise eh, je odborného rázu Nicméně naše pozměňovací návrhy mají nejenom technický charakter, ale také politický aspekt. Jednak jde o politiku, a jejíž, jejímž cílem je vyvarovat se diskriminace na pracovišti. Už jsme o tom dnes hovořili, když jsme pokládali otázky litevské ministrní Všichni víme, že jde o důležitou věc. Já jsem byla a autorkou zprávy o strategii EU o, o nediskriminaci a řešili jsme také otázku nedostatku informací. Proto náš návrh řeší řeší ty odpovědi na dotazy, a to dobrovolného charakteru a e, nám jde o e, diskriminaci na základě náboženského vyznání, rasy, e, postižení nebo nebo sexuality. Jde také o článek 4, části 1 a 2. Uvádí se tam, že je třeba respektovat eh, ochranu osobních údajů a tak dále, důvěrnost. A doufám, že výbor a stínoví zpravodajové podpoří eh, tento eh, pozměňovací návrh stejně jako další. Další návrh se týká procesní otázky. A tady jde o to, že komise navrhuje prováděcí akty, ale my v tomto případě navrhujeme akty přenesené pravomoci, alespoň prozatím. Jde o bod odůvodnění 5 a také článek 4, část 2. Třetí hlavní návrh se týká finančního nařízení. A, a hovoří se také o stanovisku rozpočtového výboru. V tomto případě máme výhrady k provádění. poslední velká změna se týká období přenesení pravomoci. Navrhujeme nikoliv neomezené přenesení pravomocí, ale pouze na pět dnů. Je to článek 7, část C3. To jsou hlavní návrhy a doufám, že se jim dostane podpory výboru. Děkuji. Uh, Sari Saya, puis Mariana. Sari Saya a potom Harkin. Thank you for the rapport. Děkuji paní, zpravoda- paní předsedkyně a děkuji také paní zpravodajce za její pozměňovací návrhy. Dovolte mi, abych začala pozměňovacím návrhem číslo 1 a následně návrhem číslo 4. Chápu to tak, že eh, paní Spravodajka nemá v úmyslu bojovat proti diskriminaci tako, jako takové, ale já si e, nemyslím, že bychom tak měli činit na základě šetření prac, mezi pracovníky. Já si myslím, že v tomto šetření jsou otázky, které jsou velmi důležité, potřebujeme na ně odpověď a pokud e, tedy e, v takovémto šetření budeme mít otázky na velmi citlivé záležitosti, ať už je to etnický původ, Eh, postižení, náboženské vyznání, sexuální orientace a tak dále, tak by se mohlo stát, že někteří lidé eh, budou mít pocit, eh, že nebudou na ten dotazník odpovídat vůbec. To znamená, že takovému riziku bychom se neměli vystavit. Já vím, že tyto otázky jsou velmi důležité, že je potřeba se na ně ptát, ale já si myslím, že Eh, v tomto šetření nemají své místo. A proto tedy nesouhlasím s umístěním eh, těchto otázek. Je to důležité, s tím souhlasím, ale není možné to umístěvat do takového šetření. A ráda bych komentovala ještě jednu věc. Paní zpravodajka tady převzala eh, něco z aktu přenesené působnosti komise. Je tedy řeč o tom, že je potřeba tedy eh, vyjmenovat proměné Eh, indikátory a tak dále. Já si myslím, že to je poměrně technická záležitost a že to tedy eh, můžeme ještě prověřit eh, jestli to tady má být akt přenesené působnosti. Možná, že v průběhu diskuse o tom můžeme ještě diskutovat více. A třetí věc, souhlasím s paní zpravodajkou v tom, že by tady mělo být pětileté období pro přenesení pravomoci. Dále se domnívám, že Evropský parlament by měl mít tři měsíce na to, aby zkontroloval eh, využití aktu přenesené působnosti a já tedy předložím příslušný pozměňovací návrh. Velmi se těším na eh, budoucí spolupráci s paní zpravodajkou a také s dalšími stínovými zpravodaji. Děkuji. Eh, Marian Harkin a potom paní Castelo. Děkuji a děkuji také paní zpravodajce za její prezentaci. Souhlasím eh, s ní v tom, že je to poměrně technický dokument. A i já mám otázku, která se týká eh, pozměňovacího návrhu číslo 1 a 4. A v podstatě mám podobnou otázku jako paní Esaja. Já chápu, že potřebujeme spolehlivé srovnatelné informace, eh, o které bychom mohli opírat naše rozhodnutí. Otázka zní, jestli toto je to nejvhodnější místo, na kterém bychom mohli takovéto informace sbírat. Já si tím vůbec nejsem jistá a byla bych velmi ráda, kdybychom o tom mohli ještě diskutovat. A kromě toho bych na to ráda slyšela i názor komise. Eh, souhlasím s tím, co říkala paní Esaja. Myslím si, že by to mohlo eh, znemožnit eh, naši šanci získat přesné informace v rámci toho šetření pracovních sil. Druhá věc, kterou jsem chtěla říci. Ráda bych se zeptala komise, na jakém základě budou vybrány ty moduly. A kromě toho bych ráda řekla, že Eh, šetření pracovních sil eh, poskytne eh, indikátory pro strategii Evropa 2020, jestli byste k tomu mohli říci něco blíž. A konečně ještě jedna věc. V článku 4.2 je návrh abychom nezvolili prováděcí akt, ale akt v eh, přenesené působnosti, pokud jde o kodifikaci proměných a formulaci otázek týkající se eh, pracovního statutu. Já bych navrhla, aby ta kodifikace proměných byla mm, Nebyla tedy součástí aktu přenesené působnosti. ne, je to s formulací otázek, protože eh, to by tedy mohlo být předmětem aktu přenesené působnosti. Alespoň mám takový názor po velmi eh, rychlém zhlédnutí eh, těch návrhů. Děkuji. Nyní dávám slovo komisi. Promiňte, paní Castelo. Děkuji, paní předsedající. Také bych ráda poděkovala paní zpravodajce za odvědnou práci. Jak už jste zaznělo, jde o poměrně odborný materiál, nicméně je důležitý. Už také zaznělo, že šetření a tato data e, jsou důležitá, zajímavá pro EU i pro členské státy, ale ty ad hoc moduly e, jsou důležité zejména pro EU a mají reagovat, nebo reagují na to, co říkala Marian, asi, který hovořila o ukazatelích a strategii 2020 a relevantních modulech. A tady, že jde o cíle 75% zaměstnanosti a ukazatele 10% a 40% v případě eh, té věkové skupiny 30 a 40 let a, a také se týká oblasti vzdělávání. Takže jsou to důležité ukazatele a je důležité, aby jsme tyto ukazatele sledovali. Myslím si, že tento materiál má poskytnout právní základ pro komisi a je to důležité také pro vnitrostátní statistické systémy. Měli bychom pozvít členské státy, aby se účastnili, přestože víme, že někdy nám eh, údaje chybí a Eurostat pak má problémy eh, v této oblasti při poskytování údajů. A eh, také o příslušné zprávě, kdy hovoříme o podstatné deprivaci, tak máme problém s nedostatkem dat. Pak někteří říkali také, že Ehm, nebo hovořili o tom, zda bude eh, široká podpora nebo ne. Já si myslím, že ano. A možná, že některé z ad hoc modulů by mohly být eh, v budoucnosti použity pro záruku pro eh, mladé a myslím, že by to mohlo být relevantní v tomto ohledu. Pak několik otázek technického charakteru a pozměňovacím návrhům. Už někteří řekli, že pozměňující návrh číslo 1 Tady bych se zeptala paní zpravodajky, mohla by zvážit odkaz na eh, článek 21 Charty základních práv, kde se hovoří o nediskriminaci na základě obecných rysů, místo aby byly eh, ty jednotlivé typy diskriminace nebo důvody diskriminace eh, vyjmenovány. Možná, že to by byla cesta. Pak slovo edict, tady bych chtěla další informace. A pak využití slova optional, jak je v pozměňovacím návrhu číslo 4. Eh, číslo 9. Nevím, jestli tady není riziko, že eh, ta plná účast by mohla podkopat jeden z hlavních účelů, eh, což je, abychom tři usnadnit členským státům účast v těch ad hoc modulech a hm, chceme je pozbudit tomu, aby se účastnili. A dále aktiv přenesené pravomoci, pozměňovací návrh číslo 10, tady si myslím, že to je trochu zavádějící a matoucí, protože aktiv přenesené pravomoci lze kdykoliv odvolat. To znamená, eh, co to je to mlčením rozšířeno, se extendy, co to znamená, já si myslím, že to je trochu nejasné. Možná, že se to týká těch prvních dvou až pěti let. Eh, byla bych ráda, kdybychom eh, to mohli projednat a když budou pozměňovací návrhy přijaty. Děkuji. Eh, tlumočníci byli toho názoru, že čtete příliš rychle. Eh, já se omlouvám, že jsem si toho nevšimla také. Eh, nyní má slovo komise paní Klemonco za Eurostat a dodala bych také jednu otázku Nevidím zde žádnou změnu v nadpisu. Hovoří se o společenství, ale já se domnívám, že společenství není pojmem, který by měl být používán v legislativních textech. Pokud ano, tak mi to prosím vysvětlete. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já se nezabývám přímo uh, tímto tématem, ale jsem tady jako náhradnice za kolegyně z Eurostatu. Co se týče uh, eh, to průzkumu pracovních sil, tak uh, už tu úpravu uh, zvažujeme od roku 98. a cílem tohoto návrhu je přizpůsobit toto nařízení uh, novému institucionálnímu kontextu a umožnit komisi Eh, finanční příspěvky nebo umožnění finanční příspěvku, protože každý rok máme ad hoc moduly eh, k tomuto průzkumu pracovních sil a chceme mít možnost mít eh, nebo poskytnout něco také členským státům. Ráda bych zareagovala na tři témata, která zde zazněly v kontextu diskuze. Nejdříve ehm, tu, tu volitelnou proměnou, to znamená možnost poskytnout informace k etnickému původu, postižení a tak dále. Souhlasím s tím za komisi, že průzkum pracovních sil nepředstavuje nástroj eh, schromáždit tento typ informací. V tímto šetřením chceme získat informace o trhu práce a neměli bychom usilovat tam doplňovat informace, které by eh, tu reakci nebo ty odpovědi eh, dotázané osoby ohrozily. Například pokud je o postižení, tak k tomu máme příslušné eh, šetření. A pokud máte zájem o takovéto informace o postižení, tak k tomu máme jiný nástroj. Pokud je o deprivaci, opět máme příslušný eh, nástroj, tzv. EU Silk průzkum. A tam můžete tyto informace získat. Na druhou stranu, v případě průzkumu, kde se ptáme eh, na něco dotazovaných, tak je velmi obtížné získat informace o etnickém původu, o vyznání, protože se jedná o citlivé informace, které se těžko získávají od lidí přímo a proto je zapotřebí být velmi obezřetní, když tam doplňujeme tyto informace, protože v konečném důsledku eh, bychom nemuseli dosáhnout žádoucích eh, výsledků. Takže je třeba postupovat opatrně, a zejména v případě postižení, eh, jak už jsem řekla, máme k tomu eh, vyčleněný průzkum. Pak aktiv přenesené pravomoci. V návrhu komise eh, jsme hovořili také o definici proměných v případě ad hoc modulů a v případě těch strukturálních proměných jsme navrhli aktiv přenesené pravomoci, ale Ehm, mnozí z vás hovořili o tom, že se jedná o velmi technické aspekty. Tak ehm, myslíme si, že to můžeme klidně nechat na prováděcích opatřeních, ale ta logika byla taková, jak jsem řekla. Pokud jde o finanční otázky, tak si myslím, že komise se jednoznačně domnívá, že je nepřijatelné, aby se jednalo o paušální částky. Myslíme si, že je zapotřebí eh, flexibilita pro provádění tohoto nařízení, tak aby bylo prováděno co nejvhodnějším způsobem. Pak otázka eh, k pracovní síle a vybraným modulům ad hoc. A vždy to je tak, že máme témata, která souvisí s trhem práce, a um, spolu s Generální ředitelství pro zaměstnanost a komisí to plánujeme. Týká se to například eh, přechodu mezi důchodem a um, obdobím zaměstnání nebo vstupu mladých lidí na trh práce. Eh, takže je to tak, že vždy máme témata, která nějak souvisí s otázkou trhu práce. Děkuji. Uh, Madame la rapportrice. Paní zpravodajka. Děkuji za všechny připomínky od stínových zpravodajů. Eh, chápu, že jste eh, se tím eh, opravdu zabývali, za což vám děkuji a děkuji také za připomínky komise, přestože zástupkyně komise do toho není přímo zapojena. Já si myslím, že my už jsme se setkali se zástupci také Eurostatu, Probrali jsme tyto otázky, usilovali jsme odpovědi a diskutovali jsme o případných návrzích. Pokud jde o volitelné otázky a její odpovědi na ně. Moje první reakce je taková, dobře, když ne tady, tak kde? Ráda bych zdůraznila, že jde o ad hoc šetření. A možnost položit otázky a zazněl tady odkaz také na eh, listinu základních nebo chartu základních práv a na eh, nediskriminaci, která je změna v chartě tak eh, my to v tomto průzkumu uvádíme pouze jako možnost volby. Už jsem se zmínila o zprávě o um, strategické agendě pro nediskriminaci. A máme samozřejmě řadu možností, jak eh, šetřit eh, tyto citlivé věci a eh, samozřejmě souhlasím s tím, že tyto otázky jsou citlivé, ale existují metody, techniky a možnosti, jak získat eh, přesné anonymní odpovědi a schromáždit tyto informace. Tato zpráva je z roku 2007. V té době byla velká opozice ze strany některých politických skupin a zároveň na okraji Paříže a některých dalších velkých evropských měst docházelo k různým akcím a objevovala se tam takzvaná skrytá diskriminace. A spravodajové a stínoví spravodajové se shodli na tzv. pozitivních opatřeních, jak bojovat proti diskriminaci a všichni hovoříme o horizontální směrnici, ale zatím není na stole. Je mi jasné, že ten návrh je velmi rozporuplný. Doufám, že budeme moci to projednat a myslím si, že jako politici musíme být ale dost odvážní a vykročit ku předu i s takovými to návrhy. Protože pokud chceme skutečně vážně bojovat proti diskriminaci, tak musíme být odvážní. Budeme samozřejmě projednávat také některé odborné aspekty, jak zaznělo ve vašich příspěvcích. Pokud je o časový harmonogram, ten je velmi komplikovaný, protože tento týden je naším posledním pracovním týdnem a na konci srpna máme lhoutu pro předložení pozměňovacích návrhů, ale přesto doufám, že se nám podaří pokročit ku předu a že budeme mít ještě nějaký čas na diskuzi, možná, že na konci srpna nebo na začátku září. Děkuji všem za příspěvky. Spravodajka bere v úvahu eh, návrhy i předsednictva. Jde eh, také o dodržení jednotlivých eh, lhůt. 27.8. to je lhůta pro pozměňovací návrhy, 18.9. Eh, projednávání a 20. hlasování. Bod 26 je otázka stanoviska pana Bulanda ohledně industrializace Evropy a jde o stanovisko k eh, zprávě Reinarda Bütikofera. Jde tedy o otázku industrializace Evropy Evropy na podporu konkurenceschopnosti a udržitelnosti. Pane zpravodaji, prosím, máte slovo a předložte nám svůj návrh. Děkuji, paní předsedkyně. Sledem k obsáhlosti tohoto tématu je poněkud obtížné vytvořit krátké stanovisko. Silnější průmysl umožní eh, také vytvořit nové pracovní přítosti, což je naší prioritou. Nová industrializace Evropy musí probíhat na základě investic, které budou lépe orientovány. Tyto investice musí být diversifikovány, aby bylo možné rozvíjet jak nový průmysl, tak i průmysl tradiční, jako je letecká výroba, hutnictví a podobně. Naše nástroje musí být více dynamické abychom mohli být konkurenceschopní také v mezinárodní úrovni. Investovat do vědy a výzkumu rovněž umožní zlepšení. Vytvoření evropských certifikátů rovněž je dobrým krokem pro přípravu mladých. Dále je nezbytné vytvářet a nechat utvářet evropské velké podniky v sektorech, kde je Evropa na přední části. Také obchodní aktivity se musí přizpůsobit podpoře průmyslových aktivit. Navrhuji také vytvoření určitého jednotného místa pro podnikatele, aby získali právě zde veškeré informace, které jsou nezbytné pro eh, činnost celé celé Evropě, eh, tak aby dokázali opět lokalizovat svou činnost. Program pro konkurenceschopnost podniků eh, malých a středních eh, bude podpořen na základě 2,1 miliardy v následujících letech vytvořit eh, vhodné podmínky pro nárůst a růst podniků, podpořit eh, podnikatelské činnosti, pomoci malým a středním podnikům, eh, umožnit jim vstup na trh. To jsou naše cíle. Ke zprávě pana Bitykofera z ITRE eh, jsou vypracovávána různá stanoviska z různých výborů. My eh, se tedy chceme orientovat na náš sektor našeho zájmu. Eh, silný průmysl bude také vytvářet nové pracovní přítosti. Jsem vám rád k dispozici pro případné otázky a poznámky k tomuto návrhu stanoviska. Pan Arlen Děkuji, paní předsedkyně. Já se připojuji ve velké míře eh, k tomu, co říká navrhovatel a k jeho úvahám, především ohledně významu podpory průmyslu v Evropě, kde eh, jsou vytvářeny pracovní příležitosti v mnoha sektorech. A toto potřebujeme. Není tedy eh, vhodné se limitovat pouze na několik inovativních sektorů, ale na všechny sektory. Je velmi významné předložit další prvky, jako jsou investice do učňovského vzdělávání a vzdělávání. Toto je velmi významné. Dnes o tom debatujeme také v souvislosti s víceletým finančním rámcem. Je nutné také posílit sociální dialog a v této souvislosti je škoda, že zpráva legislativních eh, postupů eh, eh, Alejandra nebyl přijato v našem výborem. Co se týče malých a středních podniků, náš průmysl musí nejenom vycházet z toho, co je na vůči úrovni, ale je nutné také se věnovat Eh, možnostem zjednodušit administrativní postupy, které brání rozvoji malých a středních podniků. Zcela jistě toto bude také předmětem pozměňovacích návrhů. Výzkum a vývoj se eh, nemá pouze mm, orientovat na eh, inovativní sektory, ale všechny sektory, protože právě ty na základě výzkumu a vývoje se mohou dále eh, zlepšovat. Další téma, které bych chtěl uvést, se týká mezinárodních komerčních jednání. Zde musíme dát pozor na onu soutěž v volném obchodu. Zde máme šance zachránit a rozvíjet náš průmysl a musíme dát pozor na tyto aspekty eh, komisi musíme upozornit na eh, tyto možnosti v mnoha dalších sektorech. Závěrem chci říci, že eh, komisař Tajani řekl, že nemá kompetence ani schopnosti eh, komisaře Avignona z dané z minulosti, především v putnictví. Já se tedy domnívám, že kompetence Evropy musí být v průmyslové politice posíleny tak, aby bylo možné rozhodovat jak o finančních, tak i regulačních otázkách, abychom dokázali znovu rozvíjet průmysl v Evropě. Děkuji. Jsou zde, prosím, další příspěvky do debaty, nikoli v komise se nechce vyjádřit, takže prosím. Maybe. Eh, Velmi stručně. <clears throat> Děkuji za komentáře, rád bych se vrátil k několika věcem. My se soustředíme na rámcové podmínky, které se týkají všech odvětví. Je důležité, abychom měli určité priority, ale nesmíme zapomínat na ty tradičnější sektory. Kromě toho eh, tu byly iniciativy, které eh, se snažily podporovat dovednosti pro jednotlivá odvětví a kromě toho eh, ta společná průmyslová politika. To je věc, na které pracujeme, protože se snažíme o větší soudržnost mezi jednotlivými politikami komise. Snažili jsme se tedy jednotlivé eh, politiky zlepšovat a v tomto roce v tom budeme pokračovat. Děkuji. Dávám slovo zase zpravodaji a Chtěla bych také poznamenat, že v našem stanovisku bychom měli zohlednit rovněž ten postup, který se nazývá fitness check v komisi e, za vzájmu konkurence. konkurenceschopnosti budoucnosti eh, má být eh, také legislativa eh, znovu prověřena ohledně dopadu na legislativní podmínky pro podniky. Zdá se, že je zde i sociální dimenze a na to bychom měli dát pozor. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji za vaši poznámku ohledně fitness checku. Děkuji komisi a také Frederokovi Dardenovi za jeho poznámky. Já zde nevidím žádnou brzdu v společné eh, konstruktivní práci. Očekávám tedy eh, poznámky a pozměňovací návrhy eh, kolegů, tak abych mohl návrh stanoviska doplnit tak, aby toto stanovisko Eh, mohlo být eh, předáno příslušnému výboru. Děkuji, paní předsedkyně. Lhůta pro pozměňovací návrhy do 15. července 12 hodin, eh, pozměňovací návrhy 18. září, 20. září v ITRE se bude hlasovat 26. Nyní k předposlednímu bodu jednání v bodě 22 dávám slovo Čabaš Šagorovi, aby nám představil, jaké bylo, jaký bylo dosaženo výsledků při jednání s Radou o Evropské demografické statistice včera večer. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Šlo o třetí jednání, které proběhlo. A na konci jsme hovořili o koncepci obyvatele jejich obvyklého místa bydliště. A to byl článek 19 a pak jsme hovořili také o článku 4, který jsme přijali a článek 7 a 8 eh, a, pak také přijetí eh, výjimky eh, z článku 8a, respektive 8588 a ehm, doložka o dohledu. Ve třetím dialogu bylo dosaženo dohody na základě návrhu předsednictví a také jsme vzali v potaz eh, názor právníků, lingvistů k článkům 5, 3, 3, 3, 4, 3, 5 a 1 a 4 v eh, bodech odůvodnění a článek 14, 8 proběhne ještě další jednání v září, předtím, než se tento dokument vrátí zpátky do výboru. Děkuji. Eh, bien, eh, bravo, monsieur le rapporteur. Skvěle, pane zpravodaji, já bych doplnila krátkou poznámku Naštěstí eh, trialog k tomuto bodu již nebude probíhat. Očekáváme výsledky koreperu a doufáme, že toto bude eh, silnou výpovědí. Očekáváme výsledek dvou otázek, eh, tedy zrušení výjimek rady a také zohlednění stanoviska Evropského parlamentu Mm, doufáme, že eh, příprava zpráv eh, bude prováděna na úrovni komise. Ohledně této otázky, která je kontroverzní, bych chtěla říci, že dynamika Evropské komise, která měla být znovu zahájena, je velká, i když eh, neprobíhá všechno tak rychle, jak bychom si to přáli. Jisté také myšlenka vytvoří určitého mechanismu, tak aby členské státy lépe sčítali své obyvatelstvo ve smyslu zohlednění počtu obyvatel při volbách a také při přípravě a prosazování evropské politiky. Musím však říci, že lituji jedné věci a sice, že tato logika se používá pro dvě oblasti, a to je tedy eh, velikost eh, a počet hlasů eh, členských států a využívání komunitárních fondů. Stejné pravidlo se však nepoužívá pro stanovování počtu poslanců tohoto parlamentu. Toto není konzistentní a nedokážu si to vysvětlit, ale možná, že jsem přeskočila nějak krátkou lekci. Hlasovat budeme v září a to po zasedání v Koreperu. Eh, tento bod je tedy ukončen. V bodě 27 bych je chtěla přivítat zástupce sociálních partnerů. Děkuji vám, že jste přišli mezi nás. Již dlouho jsme eh, nehovořili o dohodě eh, s sociálními partnery, která by byla uzavřena a po ukončení dohody o eh, akčním rámci pro zaměstnanost mladých lidí, o kterém jsme hovořili také před několika chvilkami, eh, a to na úrovni litevského předsednictví. Jako obvykle dávám slovo nejdříve panu Serutimu z Business Europe a to tak, abychom eh, dali možnost vyjádřit se všem eh, partnerům. Já bych poprosila, abyste nám prezentovali vývoj této zážitosti a to, jak vznikla tato dynamika. Pane Seruty, máte slovo. Děkuji, paní předsedající, milí členové Evropského parlamentu. Já bych nejdříve rád poděkoval za pozvání a za možnost, že tady mohu prezentovat rámec činností zaměstnaností, pro zaměstnanost mladých. E, vše začalo v září 2012 a my jsme byli schopni dokončit celý proces v roce 2013. To znamená, za sedm měsíců, bylo to v dubnu 2013, se nám podařilo dosáhnout schody. Myslím si, že dohoda je vyvážená a dobrá a sociální partneři přispěli k řešením které je zapotřeba přijmout zejména na národní úrovni. Ale pokud jde o evropskou perspektivu, tak jsme identifikovali celou řadu řešení, které je zapotřebí eh, vzít v potaz v příslušných národních kontextech. Díky našemu členství eh, jsou zapojeny všechny členské státy, tak jak na, jak na straně odboru, tak eh, zaměstnavatelů i zaměstnanců a důležitou rolí je um, jednak budovat stávající praxe no postupy, ale také identifikovat nové postupy, tak abychom zajistili, že země a sociální partneři, stejně jako uh, vlády, budou spolupracovat i s národními parlamenty. A proto spolupracujeme i s vámi na evropské úrovni. Myslíme si, že když budeme stavět na těchto postupech, tak nám to může pomoci identifikovat inovativní způsoby, jak dané otázky řešit. Z hlediska Business Europe existuje celá řada důvodů, proč si myslíme, že tento rámec opatření je důležitý. Za prvé je to časově vhodné, protože můžeme vidět, že se diskutuje na evropské úrovni v poslední době o spoustě iniciativ, například záruky pro mladých nebo aliance pro učně. A myslím si, že v rámci opatření se můžeme zapojit do diskuze na evropské úrovni ke všem tématům a, a můžeme přispět zcela konkrétně. Myslím si, že eh, jedno z, klíč, jedno z klíčových východisek je potřeba vytvořit pracovní příležitosti pro mladé lidi a jde o to, abychom zajistili podmínky pro ekonomický růst Evropy. A proto nám jde o zdravou makroekonomickou politiku a také o roli zaměstnání a příslušných politik, včetně politik pro vzdělávání. Dále zdůrazňujeme širší cíle pro eh, mobilní trh práce a otevřenou dynamiku a myslíme si, že dobře navržené politiky trhu práce a vzdělávání přispějí k eh, obnově pracovních míst. Začnu vzděláváním. V této oblasti bych rád zdůraznil e, vývoj e, a sice učení se na základě praxe v práci. E, sledujeme osvědčené postupy a v našem rámci máme hlavní část textu a potom přílohy. V případě učňovství ukazujeme například na dánský model, který je velmi pozitivním příkladem. a velká část eh, učňovského vzdělávání probíhá přímo u firem. A myslíme si, že podpoření toho duálního prvku v systému učňovského vzdělávání v příslušných zemích by mělo vést ke zlepšení systému a mohlo by to být důležitou součástí odpovědi na dané problémy. Kromě toho jsme identifikovali také roli reform trhu práce a kolektivního jednání, ale také ehm, prostřednictvím legislativy, aby došlo k omezení segmentace a zlepším přístup mladých lidí na trh práce. V tomto ohledu zdůrazňujeme zejména roli eh, nákladů pracovních eh, Rád bych v tomto ohledu poukázal na jiný postup, například Švédska. Švédští sociální partneři v oblasti eh, technického strojírenství, technického inženýrství, tedy Švédové v oblasti strojírenství se shodli na některých řešeních pro mladé lidi mladší 25 let – A sociální partneři v daném odvětví ve Švédsku se dohodli na primárním kontraktu pracovní, který by byl až pět let, pardon, pět měsíců a tento pracovní, tato pracovní smlouva by měla, by obsahovala platby za strávenou pracovní dobu, ale ta část, která je strávená školením a úvodem v podniku, je identifikována jinak. A myslím si, že to vede také k tvorbě pracovní příležitostí mladých lidí a myslím si, že eh, to také zvyšuje dovednosti mladých lidí. A poslední oblast, kterou bych se chtěl zabývat, je mm, podnikání. Eh, tady bychom chtěli zdůraznit roli jak vzdělávání, tak abychom eh, podpořili podnikatelského ducha v Evropě a to již v rané fázi vzdělávání, ale pak je tady také důležitá cílená podpora pro mladé podnikatele, protože to může vést k pracovním příležitostem. Například máme dobré příklady z Itálie. Jde o například jednu společnou iniciativu Kofindustrie, mladých eh, podnikatelů a eh, banky Unit Credit. A je to opět eh, dobrý příklad, který může sloužit jako osvědčený postup. To je to, co jsme identifikovali v rámci našich opatření. Myslíme si, že jde o konkrétní příklady a kromě toho ehm, máme také, nebo tam řešíme širokou dimenzi a čtyři priority učení, pak přechod nad, s, s oblasti vzdělávání na trh práce a podnikatelského ducha. A um, myslíme si, že v Business Europe je zásadní, abychom řešili také strukturální důvody. A tímto bych vám chtěl, paní předsedající, poděkovat. Les interprètes vont pas vous remercier. Tlumočníci vám ale jistě nepoděkují, protože jste hovořil velmi rychle. Ale dodržel jste alespoň čas. Eh, Patrick Itcher z ETUC. Děkuji, dámy a pánové. Maxim již řekl, že náš pracovní program sociálních partnerů, o kterém se jednalo v eh, lednu 2012 zdůraznil jednu prioritu, eh, která je nejhlavnější a to je zaměstnanost mladých. Velmi rychle, a já jsem to tedy propočítal, v těch sedmi měsících každý den tisíc dalších mladých lidí ztratilo práci. Je to skutečně naléhavá otázka. Takže velmi rychle jsme zahájili jednání v roce 2012 na podzim, tak abychom mohli vyjednávat v prvních měsících a ukončit jednání začátkem roku 2013. Jde o třetí rámcový program. Tento rámcová dohoda je tedy třetí, bylo to lifelong learning a potom equality. Já bych chtěl říci, že debaty byly eh, velmi živé, velmi obtížné, ale myslím si, že text je vyrovnaný, relativně vyrovnaný a je možné jej skutečně prosazovat eh, eh, na úrovni našich členů. Z hlediska odborových organizací bylo nezbytné zdůraznit eh, to, že eh, miliony eh, nezaměstnaných nemohou nalézt novou práci pouze na základě reform trhu práce. Bylo nutné přizpůsobit také makroekonomickou politiku a zvětšit vlastně onen koláč, který je možné využít. Dále je zde také otázka solidarity generací prací, eh, tak eh, aby eh, i starší osoby Eh, mohli eh, pracovat a problém byl přitom eh, vyřešen. Jak pan předseda Barozo již řekl, ekonomické důsledky krize dosáhly hranice, které jsou sociálně přijatelné. Několik různých opatření bylo přijato v oblasti zaměstnanosti, například záruka pro mladé lidi. To byl jeden z podstatných bodů. Je pravda, že symbolicky ony čtyři měsíce eh, jsou eh, závazky, závazkem a již jsem naznačil častěji, že je nutné se, si vše propočítat eh, ale ten hlavní signál Eh, co do finančních prostředků naznačil, že na každého mladého máme 166 euro, přičemž v učňovském eh, eh, školství potřebujeme na 20 tisíc na osobu mladého učně. Takže zde je nutné investovat mnohem více než třeba do oblasti záchrany bank. Dalším problémem je otázka dovedností a jejich eh, eh, propojení. My jsme říkali, že je nutné zohlednit schopnosti a úmysly eh, mladých lidí. Není možné jejich úmysly a zájmy eh, eh, příliš se nižovat. Mobilita ano, ale nikoliv odliv mozku. Známe země, kde 100 000 mladých opouští zemi a při tom to představuje veliký problém. To je handicap. Možná, že to krátkodobě vyřeší nezaměstnanost, ale potom schopnost dané země je velmi oslabena. Dále je nutné zdůraznit kvalitu zaměstnání eh, eh, učňovského vzdělávacího místa a jiných vzdělávacích eh, aktivit. Za to jsme velmi bojovali a dosáhli jsme konzen, konsenzu, tak aby zaměstnání bylo skutečně určitou fází, která umožní jít dále. Je nutné však se podívat na určité eh, nedostatky. Zdůraznili jsme také aspekty, eh, které jsou sociálně i environmentálně udržitelné. Tolik eh, jen krátce priority pro nás. A je jasné, že situace mladých je dnes skutečně dramatická a myslím si, že tím, že tato dohoda byla uzavřena, e, tak jsme mohli okamžitě e, se obrátit na čtyři členské země a v následujících měsících e, budeme vysvětlovat v dalších 12 zemích jednotlivé kroky, tak aby v roce 2014 jsme mobilizovali další naše členy, tak aby aby eh, nezaměstnanost mladých byla skutečně potírána. Děkuji vám a za UAPME Lilian Voločinsky. Děkuji, paní předsedkyně. parlament eh, I would like to... Vážení poslanci <clears throat> Evropského parlamentu, Ráda bych připomněla to, co řekli oba kolegové přede mnou. Otázka nezaměstnanosti mladých je velmi naléhavá a proto my jako evropští sociální partneři jsme tuto otázku zařadili jako první do našeho pracovního programu na roky 2013 a 2014. Eh, velmi jsme eh, hrdí na eh, rychlost jednání, protože během sedmi měsíců jsme schválili velmi dobré výsledky, které jsou velmi aktuální, protože se soustředí na skutečné problémy. Je to nezaměstnanost mladých lidí, jejich neschopnost najít si udržitelnou, udržitelnou práci být integrován na trh práce a jsou to také překážky na straně podniků najmout mladých, eh, mladé lidi. Eh, my jsme eh, formulovali 80 doporučení, jsou to doporučení krátkodobá i dlouhodobá. Zaslali jsme je našim členům, to znamená národním sociálním partnerům, ale také veřejným orgánům, ať už na evropské nebo na národní úrovni během, v rámci čtyř priorit, to znamená učení, eh, zaměstnání, eh, přerod a podnikání. Dovolte mi, abych eh, nyní zdůraznila některá klíčová doporučení, která považujeme za priority pro mladé lidi, ale také pro malé a střední podniky. Pokud si eh, vezmeme tu první prioritu učení, my jsme konstatovali nedostatek mladých lidí, eh, pokud jde o, o účast na profesním vzdělávání, o účast na učňovských eh, programech. Ráda bych v této souvislosti řekla, že země, které mají dlouhou zkušenost a tradici učňovství, jako například Německo a Rakousko, jsou malé, v těchto zemích jsou malé podniky zapojeny do toho učňovského vzdělávání a je to tedy potřeba dále podporovat a vytvářet učňovská místa pro mladé lidi. Kromě toho byla řeč eh, o nesouladu mezi požadavky trhu a nabídkou ze strany pracovních sil. Snažíme se pomoci mladým lidem v tom, aby, se správně, aby si správně zvolili povolání a snažíme se eh, také soustředit na ty ta odvětví, kde jsou neobsazená pracovní místa. Eh, jde také o to, aby mladí lidé měli i ty neformální kvalifikace, které jsou velmi důležité. Pokud jde o zaměstnání, tak to Maxim vysvětlil velmi dobře. My eh, tady máme velmi vysoké náklady na práci u mladých lidí, jak určitou rigiditu eh, Mm, pracovního práva, to znamená, že jsme navrhli určité e, zlepšení, pokud jde o přístup mladých lidí do jejich prvního zaměstnání, o jejich první přístup na trh práce. Snažíme se o udržitelnou e, integraci na trh práce. A konečně e, podnikatelství, to je něco, co v Evropě chybí, nedostatek podnikatelského smýšlení. My tedy doporučujeme rozvíjet podnikatelskou kulturu, podporovat podnikání, podporovat mladé podnikatele. Eh, obecně řečeno tedy chceme eh, podporovat podnikatelský přístup mezi zaměstnanci. Ráda bych závěrem řekla, eh, že je to dobrý nástroj, protože to je nástroj, který je dostatečně flexibilní, aby se mohl přizpůsobit jednotli, jedno, jednotliv, situacím v jednotlivých národních států městech a v jednotlivých regionech. To je první věc. A druhá věc, je to projekt, který se opírá o úspěšné stávající praktiky, to znamená, že eh, vychází jak eh, z určité inspirace eh, pro ostatní. Nicméně je potřeba tento nástroj doplnit o iniciativu pro mladé a záruku pro mladé a jsme velmi rádi, že i členské státy začaly vytvářet akční plány pro eh, mladé lidi. Velmi také vítáme, že i v prostředí malých a středních podniků se zlepšil přístup pro mladé lidi a že jsou vytvářena eh, pro ně nová pracovní místa. Děkuji. Poslední eh, prezentaci má Andreas Person za CEP paní předsedající a vážení členové eh, Evropského parlamentu. Rád bych poděkoval eh, tomto výboru za to, že jste nás pozvali a, a že můžeme prezentovat náš rámec opatření. Eh, myslím si, že rámec opatření pro zaměstnanost mladých je výrazným signálem, že chceme přispět k řešení, výzev, řešení výzev v oblasti zaměstnanosti. Myslím si, že se jedná o velmi významné věci pro zaměstnavatele v oblasti veřejnosti a týká se to velkých oblastí, kde je zapotřebí jednat ze strany všech aktérů. Rád bych uvedl tři klíčové oblasti. Abychom zvýšili přitažlivost pracovních míst, to je jedna věc, například v oblasti zdravotní péče nebo vzdělávání, a to je důležitá přidaná hodnota. A v mnoha eh, veřejných sektorech eh, to není dost přitažlivé pro uchazeči. Takže jde o také přitažlivost eh, těchto pracovních míst, kterou je zapotřebí zvýšit. To je důležité zejména pro budoucnost. A pak jde o spolupráci mezi poskytovateli vzdělání a vzdělávání a mezi zaměstnavateli, tak aby eh, zlepšili zaměstnanost mladí ve veřejných službách a zvýšili přitažlivost a povědomí o příležitostech, které jsou k dispozici. Z těchto důvodů je důležité a cené, že tato otázka je zařazena také do rámce opatření zaměstnanosti mladých. Dále partnerství mezi poskytovateli vzdělávání a zaměstnavateli to může eh, usnadnit celou věc pomocí osvětových kampaní, například eh, v rámci eh, dnů otevřených dveří, aby lidé věděli, jaké mají možnosti. Dále zapojení eh, sociálních partnerů do vzdělávání to může zajistit, že politiky v oblasti vzdělávání budou odpovídat reálným potřebám trhu práce, mělo by to probíhat na úrovni národní a tak dále a tak dále. Další důležitý aspekt jsou investice do vzdělávání Možná, že to je naprosto zjevné, nebo nejvíce zjevné, ale analýzy ukazují, že v Evropě probíhají v těchto oblastech škrty. Potřeba větších, lepších investic do vzdělávání, to je výrazný signál, který vyšel z rámce opatření a my to velmi vítáme. Navazují, myslím si, že um, uh, učňovské vzdělávání je zapotřebí také uh, podpořit tak aby docházelo k ukončování základního vzdělávání. Potom existují země, které nemají duální systém vzdělávání a přestože máme praktické příklady, že eh, toto je velice cenný způsob vzdělávání. Tolik z mé strany, děkuji. Merci beaucoup. Děkuji vám. Pan Serkas a potom paní Castelo. Takže pan Serkas. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl přivítat eh, čtyři zástupce představující sociální partnery na evropské úrovni. Jako zástupce socialistů bych vám chtěl poblahopřát, protože vy víte, jaká je vaše odpovědnost v dramatickém okamžiku. Tuto odpovědnost jste dodrželi a mm, věnovali jste se především těm citlivým oblastem Evropy. Není to jenom problém mladých lidí, ale je to problém nás všech. Když hovoříme s mladými, pak musíme také říci, že je to naše budoucnost. Bez mládeže Evropa prostě budoucnost nemá. A když eh, máme vysokou úroveň eh, osob, které dokončí základní vzdělání, když eh, nemůžeme mladým nabídnout dobrou budoucnost pro rozumný život, tak to znamená, že Evropa obětuje celou generaci a ztratí ty, kteří nemohou založit své živobytí, které kteří si nemohou eh, založit rodinu, eh, když nemají práci. Eh, jsou to lidé 30, 35 let staří a nemají práci, anebo když najdou práci pak pouze za prekérních podmínek, které jim neumožní se rozhodnout životně důležité. Proto vám děkuji za váš příspěvek. Je dobré, že toto téma projednáváme společně. Rámcová dohoda také znamená to, že dokážeme spolupracovat na úrovni institucí. Zde ve výboru jsme předložili legislativní zprávu, iniciativní zprávu v tomto směru. Jde tedy o spolupráci jednotlivých institucí a společností. Při zaměstnávání mladých lidí jde především o sociální dialog. Eh, ty země, kde tento problém se řeší nejlépe, mají vysokou úroveň společné odpovědnosti. Eh, Rakousko, Dánsko, Švédsko, tam je i vysoká úroveň sociálního dialogu. To jsou ty země, ve kterých funguje sociální dialog, ve kterých je společnost drží pohromadě a mladí lidé prostě nejsou pokládáni za levné pracovní síly, nýbrž za pracovní síly, do kterých je nutné investovat. A tak je možné problém vyřešit proto se domnívám, že vaše doporučení nám pomohou. Obracím se specificky na pana Čerutyho. Nemáme možnost hovořit o těchto eh, dohodách a na adresu Business Europe bych chtěl říci, že doufám, že další dohody tohoto typu budou následovat eh, ohledně restrukturalizace a také eh, dalších jednání, která by otevřela cestu pro takové situace, kdy trh nepokrývá veškeré potřeby. Musíme spolupracovat a proto výzvy musíme akceptovat společně. Dovolte ještě několik úvah, které naše frakce má v této souvislosti. Domníváme se, že některé body nejsou dostatečně vyřešeny, především v souvislosti se zárukou pro mladé lidi. Evropská záruka to není. Zde je nedostatek prostředků proto, aby z té záruky bylo učiněno něco, co mladým lidem skutečně pomůže. Chtěl bych vyjádřit naši obavu ohledně vytváření pracovních příležitostí a učňovských míst. Toto je souvislost, která nám eh, nesmí zakrývat, že Evropa nemůže konkurovat na základě strukturálních reform nebo reform, které by vedly ke snížení eh, mesta platů. Eh, to odpovídá, neodpovídá jediné možnosti do budoucnosti. My musíme trvat na kvalitě. Všechny otázky vzdělávání musí být také propojeny s aspektem kvality. Neměli bychom akceptovat ta, ta jednoduchá řešení, která krátkodobě pomohou, ale dlouhodobě problémy pouze zostří. Dále tedy musím přiznat, že celý dokument jsem nepročetl a proto se chci zeptat, zda systematická spolupráce bude i nadále vedena, budete dále sledovat tyto cíle a vyhodnocovat výsledky. Nás by zajímalo to, co se děje v členských státech, jak se programy budou realizovat, tedy programy eh, stanovené na úrovni komise a rady a jak jak bude vypadat ta pracovní rámec pro sociální partnery. Všichni bychom se měli navzájem od sebe učit a nestačí mít pouze jednu iniciativu, je nutné ji realizovat mnohem hlouběji. Ještě jednou blahopřeji k výsledkům a doufám, že také budeme moci vytvořit evropský rámec při řešení jiných problémů. Kolegyně Kasel. I promise I'll speak slow. Děkuji, paní předsedkyně. Slíbila jsem, že budu mluvit pomalu, omlouvám se tlumočníkům a děkuji všem řečníkům. Ten dokument je velmi vítaný. Já osobně jsem z Irska a my máme velký problém, pokud jde o vysokou nezaměstnanost mezi mladými lidmi. Máme velký problém s emigrací, eh, odlivem mozku. Eh, ti nejlepší, nejchytřejší odcházejí do zahraničí eh, a dokonce ani ne do Evropské unie, ale mimo ně do Kanady, Austrálie a Spojených států. To znamená, že to je ten největší problém. Uh, Nezaměstnanost má velmi škodlivý dopad na společnost a na mladé lidi. Eh, odcizuje je, eh, bere jim motivaci a je to velmi nebezpečné. Je nebezpečné mít eh, takové zástupy mladých lidí, kteří se potulují po ulici. To má velké sociální dopady. Nicméně, tento parlament řekl, že, eh, nebo přivítal, že nezaměstnanost mladých lidí bude prioritou irského předsednictví a já jsem ráda, že jsme tady dosáhli dohody, pokud jde o záruky pro mladé. Eh, nicméně se domnívám, že eh, ďábel jako vždy spočívá v detailu a že máme před sebou ještě hodně práce, pokud jde o provádění té záruky pro mladé jak se ta záruka pro mladé bude lišit od mnoha jiných systémů v rámci Evropského sociálního fondu, které již máme, jak bude, provádět, bude vypadat jeho eh, provádění, tak abychom se skutečně zaměřili na tu kategorii need, protože jsou tu lidé, kteří nezapadají do žádného programu v rámci ESF. Jak zajistíme, že tedy oslovíme tyto mladé lidi v rámci eh, záruky pro mladé, že tedy ne, to nebude pouze eh, dočasné a že e, po určité době je zase nestratíme. To je samozřejmě otázka, která mě nejvíce znepokojuje. Další otázka, která mě znepokojuje, je problém, který spočívá v tom, že i ti mladí lidé, kteří mají práci, mají často práci, která je pouze na částečný úvazek nebo na dobu určitou. Jsou to velmi prekérní e, problémy, e, prekérní pracovní podmínky a my potřebujeme udržitelná, slušná pracovní místa. Potřebujeme, aby mladí lidé pracovali jako učitelé, jako zdravotní sestry a tak dále. Mladí lidé v Irsku eh, často dostávají mnohem méně výhodné smlouvy než ti eh, starší. Eh, někdy mají lidé za to, že odbory více solidarizují s těmi staršími pracovníky. A konečně ještě poslední věc, která se týká kvality. Já si myslím, že to je naprostý imperativ. Jak můžeme, jak zajistit, aby Um, podnikatelé přijímali mladí, mladé lidi jako uh, učně, jako uh, účastníky nějakých uh, tréninkových školicích programů. Je velmi dobré, aby uh, dostali za to nějaký certifikát, nějaké osvědčení nebo něco podobného. Já si myslím, že to by v této souvislosti bylo velmi důležité. Nepochybně máme před sebou velmi dobrý dokument, který obsahuje mnoho dobrých podnětů a já si myslím, že jsou to důležité věci, které můžeme na evropské úrovni eh, dokázat. Děkuji. Eh, Thomas Handel. Pan eh, Thomas Handel a Evelyn Regner. Takže nejdříve Tomas. Mí předřešníci již řekli lecos, co bych já také chtěl říci. Omezuji se na tři otázky. Odliv mozku, k tomu jsme si řekli příliš málo. Máme nejenom eh, emigraci do jiných světa dílů, máme také emigraci v Evropě a obávám se, že lidé, eh, kteří mají dobrou kvalifikaci, eh, přicházejí do Německa a průmyslových oblastí a potom tam zůstanou. To znamená, že ve svých členských státech, kde jsou hospodářské problémy, budou scházet. Nebude možné tam vytvářet nové hodnoty eh, a nebude možné pomoci těmto eh, původním členským státům. Eh, iniciativa pro mládež, která se bere vážně, by toto také měla zohlednit a upozornit na to, že izolovaná opatření nepomohou vůbec. Otázkou tedy je, jak je možné evropsky toto zprostředkovat i na základě jiných opatření a jak je možné vytvářet nové eh, pracovní přitosti, tak aby lidé z toho dokázali skutečně žít. Druhý bod mě rozněval. Tento bod znám již po 40 let. Učňové musí být levnější, aby pak eh, po krátké době vzdělání mohli být zapojeni to samozřejmě chápu z hlediska zaměstnavatelů, kteří chtějí všechno mít trochu levnější, ale já jsem neslyšel žádný odpor ze strany odboru, což mě udivuje, eh, mě jako starého odboráře. Eh, já se domnívám, že dnešní vytváření krátkých učňovských eh, aktivit povede k tomu, že mladí, kteří jsou z různých z lepších podmínek půjdou do těchto aktivit a nikoliv ti, kteří jsou ze sociálně slabších vrstev. Tito mladí lidé pak eh, tedy nebudou mít dostatečnou kvalifikaci. To je to, co chápu z těchto modelů eh, o 12 měsících. Třetí otázka. V Německu máme dlouhou eh, tradici opatření, která nejsou vlastně kvalifikací. Pouze to pomáhá tomu, aby mladí nebyli na ulicích a nebyli zachyceni ve statistikách nezaměstnanosti. To je je pouze zkrášlování eh, realit. A já se obávám, že záruka pro mladé eh, lidi, eh, pokud nebude mít také praxi za nulové náklady, Eh, a jiná opatření půjde eh, stejnou eh, cestou. To znamená, že pouze statistické výsledky budou zkrášlovány a přitom žádná kvalifikace nebude poskytována, žádná inovace, žádné nové postupy nebudou prosazovány, pouze realita bude trošinku okrášlena a prosil bych, aby se k tomu vyjádřili experti. Děkuji vám. Paní Jazlověcká. E, děkuji, paní předsedající. No, děkuji, paní předsedající. Možná, že jsem jedinou členkou tohoto výboru, která má závažné pochybnosti ohledně programu e, Záruk pro mladé, který přijal Evropský parlament. Vyslechla jsem si e, mladé lidi, a myslím si, že bychom určitě měli pracovat na programu, který by nesl názvem Příležitosti pro mladé. Takovým příkladem je třeba Erasmus. Mluvím s mladými lidmi a velmi často se ptám na jejich vyhodnocení programu Záruky pro mladé i v kontextu Erasmu. A často mi říkají, že miliardy eur, které jdou do záruk pro mladé, by měly jít na Erasmus, protože je to jeden z největších úspěchů EU. A myslím si, že to je program, který jim dává skutečnou, reálnou šanci získat více zkušeností a nikoliv eh, to, co říkal právě Tomas. Jde o skutečné programy, které jim opravdu pomohou získat zkušenosti. Podíváme-li se například Finska eh, a na jejich iniciativy, tak ne vždycky to skončí dobře. Proto se ptám, podle vašich zkušeností, co byste nám poradili, na co se máme zaměřit, když chceme implementovat eh, program záruk pro mladých, abychom se, pro mladé, abychom se vyhnuli eh, chybám, abychom neodsunovali eh, problémy místo toho, abychom je řešili. Děkuji. Já bych měla také dvě otázky a pak vám dám zase slovo. První otázka ohledně migrace a těmto výzvám. Vím, že volný pohyb osob je jádrem římských smluv. Tato zásada není nějak spochybňována. Jde o volný pohyb zvolený. Někteří však hovoří o tom, že se migrují mozky. Ve Španělsku také vzniklo určité hnutí, Eh, které říká, eh, my nechceme odejít, ale oni nás vyhazují. Ve Francii zase máme jiné heslo CFDT. My chceme pracovat a žít eh, doma. Neznamená to, že chceme zvrátit mobilitu, ale je nutné dělat rozdíl mezi mobilitou žádanou svobodnou a vynucenou. Já se domnívám, že v Evropě musíme mít právo, eh, aby si každý zvolil svůj způsob života. V těch iniciativách z Berlína 3. července jsme však viděli také, že vzniká určitý model, který zohledňuje ony dva nátlaky demografického nátlaku a e, ekonomické polarizace e, je řečeno, že mladí s diplomem by měli jít do zemí, kde je demografický vývoj zatížený e, silnou starší populací a to i s tím rizikem, že země na periferii Evropy eh, budou eh, obrány o tuto iniciativu a že tedy eh, ona mezera mezi aktivními a neaktivními bude pouze zvýšena. Já bych řekla, že je to velmi škodlivé pro evropský sociální model. Uh, franchement... Upřímně řečeno, eh, když eh, na toto nedáme pozor, tak eh, to bude veliké nebezpečí. Nemám takový dojem, když jsem si rychle pročetla váš dokument, že tato dimenze byla také dostatečně zohledněna. Říkali jste, že jsou zapatření opatřebí, opatření eh, jako v oblasti makroekonomické nerovnováhy, eh, reformování ekonomiky, ale toto je vlastně navíc, protože růst samotný neumožní korigovat tuto polarizaci obecně vzato a jistě to bude mít dopad ve formě migrace mladých, ať už jsou talentovaní nebo ne. Jedná se vždy o e, všechny kategorie mladých osob. Druhá otázka se týká sociálního dialogu a těchto výzev. Vy jste řekli, že jste vedli dobrá jednání Samozřejmě, že eh, ale chuť eh, roste při jídle. Eh, vy jste hovořil o dohodách a ostatní říkají, že by chtěli toto také rozšířit na jiné oblasti. Ale než se dostanete k těmto jiným oblastem v Evropě, je nezbytné se podívat na takové zlaté pravidlo. A sice jak se může eh, rozšířit kvalita tohoto sociálního dialogu. Jsem překvapená tím, že země, ve kterých je vývoj dobrý, jsou země, kde je dobrý sociální dialog. A země, kde pracuje trojka, jsou země, kde sociální dialog není dobrý. Trojka zcela jistě toto nezlepší. Takže jak se to dá udělat? Je mi líto, že vám tuto otázku musím položit tak pozdě, ale pro mě je to skutečně taková věc, kterou musíme ještě více propracovat než doposud. Hovoří se o e, pobídkách a podobně. Ano, ale tady vidíme velik velikou potíž. Vždyť vidíme ty staré praxe, a také z vyklosti na úrovni zaměstnavatelů a odborů. Eh, podívejte se na všechny evropské programy. Záruka pro mládež, Evropský eh, fond pro globalizaci. Všude to funguje dobře, když je veden sociální dialog. Jak však na evropské úrovni Toto můžete zase přenést na členské státy. Vy jste říkal, že budete navštěvovat jednotlivá hlavní města, to je dobrá praxe, ale mělo by se to udělat ještě více a jde také o otázku metod. Žádné další otázky nejsou a prosím, abyste odpovídali v obráceném směru a Prosím, abyste se ujali slova. Thank you very much, Madam Chair. Děkuji, paní předsedající. Děkuji všem europoslancům za připomínky. Je zde skutečně hodně připomínek, které můžeme navázat a já bych se rád zmínil o několika z nich. Za prvé otázka migrace odlivu mozku. Já osobně eh, jsem velmi rád, že toto téma zaznělo protože právě aspekt migrace eh, nemůže být považována za takový všelék. A pokud jde o veřejné služby a zaměstnance, a podíváme se ještě na další odvětví, například zdravotnictví, tak tam e, řeší závažné problémy s mladými zaměstnanci, ale i staršími zaměstnanci, kteří odcházejí. A to závažně ohrožuje eh, poskytování veřejných služeb v tomto odvětví, takže je to žhavé téma a chtěla bych potvrdit to, co už jsem řekla. Pokud jde o mobilitu, tak naprosto chápu, že za současných podmínek, kde existují, je vysoká a eh, míra nezaměstnanosti mladých 50 až 60 tak je naprosto normální, že mladí lidé se snaží hledat příležitosti jinde ale může to sebou nést také negativní dopady. Například v rámci veřejných služeb eh, tyto negativní dopady skutečně pocitujeme a to je třeba zdůraznit. Pokud je o otázku eh, zdrojů pro řešení nezaměstnanosti mladých, eh, tak podíváme-li se na náš rámec opatření, tak tam je celá řada odkazů, například na investice do vzdělávání nebo do produkce. A tato opatření jsou samozřejmě velmi důležitá, chceme-li Eh, otočit bych věcí. A pokud hovoříme o zaměstnancích a veřejných eh, službách, například eh, vyškrtnutí základních veřejných služeb nemůže být řešením z této krize, přestože mnohé, mnozí z našich členů pocitují dopady úsporných opatření, která jsou implementována v různých členských státech. Pokud jde o kvalitu sociálního dialogu, chápu naprosto váš dotaz. Možná je trochu komplikované na to správně odpovědět, ale eh, mnozí z vás zdůraznili význam eh, dobře fungujícího sociálního dialogu a systému eh, a v zemích, kde se podařilo poměrně dobře zvládnout ekonomickou krizi. A opět hovořím také o veřejných službách a zaměstnancích v těchto službách. V mnoha zemích sociální dialog v veřejném odvětví e, e, řešil závažné problémy a výzvy související s krizí. Například e, zpráva Evropské komise, kterou nedávno zveřejnila, zdůraznila právě rozdíly mezi snahou řešit krizi a mezi negativními dopady krize spolu Eh, a řešit to spolu se sociálními partnery a mezi tím uvalováním opatření ze strany vlády. Eh, je jasně zdůrazněno, že v případě, kdy byly zapojeni sociální partneři, tak eh, to vedlo k lepším výsledkům a výhodnějším výsledky pro, výsledkům pro obě strany, takže je to věc, která je klíčová. Dále důraz na spolupráci je jasné, že to zapadá do našeho rámci opatření a chceme to opravdu zdůraznit. My ještě, jakožto evropští sociální partneři a naši národní členové eh, děláme v této věci mnoho, ale nejsme jediný. Je to otázka, eh, do které se, do které se potřebují zapojit všichni aktéři. Dále jasný důraz na eh, tyto specifické aspekty, o kterých jste hovořili, v předchozí diskuzi. Tolik z mé strany děkuji. Madam Chair, being the second speaker. Děkuji, paní předsedkyně. Tím, že budu odpovídat jako druhá, mám tu výhodu, že si mohu vybrat otázky, na které budu odpovídat. Pan Cerkas tady hovořil o těch našich informativních akcích. Ano, my tedy e, v tom našem akčním rámci s něčím takovým, takovým počítáme. Nicméně e, začneme u našich členů, ale neskončíme u nich. My se snažíme eh, pořádat eh, semináře pro omezený počet národních partnerů, tak aby byli dobře informováni a, abychlo, a aby také mohla probíhat diskuze mezi národními sociálními partnery. A Eh, v žádném případě tedy nenecháme naše eh, partnery na národní úrovni bez pomoci. Pokud jde o otázku, jak nejlépe využít záruku pro mladé a jestli jsou s ní zpěta eh, určitá rizika. Ano, my jsme řekli, že se musíme soustředit na mladé lidi, které kteří zažívají závažné problémy. To znamená, že eh, nejsou ani ve škole, ani v práci. To je ta skupina označovaná jako need eh, vidíme eh, riziko, že záruka pro mladé vytvoří určité mezery a že také vytvoří určitou deziluzi. To znamená, že my potřebujeme dlouhodobé výhledy a proto máme i dlouhodobá doporučení a veřejné orgány by je měly vzít v potaz, když budou vytvářet národní akční plány, národní programy eh, pro mladé lidi. V každém případě potřebujeme plné zapojení národních sociálních partnerů, protože bez toho nemůžeme garantovat eh, dobrý výsledek záruky pro mladé. Mohlo by to mít eh, opačný efekt a mohlo by to způsobit také určité zklamání v tom smyslu, že bychom tedy nabídli pouze krátkodobá řešení. Diskutováno bylo také o tom, jak nejlépe využít tu záruku pro mladé. Paní Lesověcká zmínila program Erasmus. Eh, výměnu, eh, tak aby studenti mohli získat více zkušeností. My velmi eh, vítáme program Erasmus+, ten následný program. Snažíme se zlepšit mobilitu mladých lidí, ale jak již bylo řečeno, uvědomujeme si, že jsou to dvě strany jedné mince. My tedy podporujeme mobilitu mladých lidí, tak aby získali zkušenosti. Podporujeme i mobilitu mladých pracovníků, ale neměli bychom vidět ten odliv mozku tak negativně. Určitě je to skutečně skutečnost, ale myslím si, že až se ekonomická situace zlepší v takových zemích, jako je Španělsko, eh, tak eh, se to obrátí. To znamená, že to není navždy, že by eh, lidé odcházeli pouze jedním směrem. Nejsme tak pesimističtí a doufáme, že až se zlepší makroekonomické podmínky, až dojde eh, k ekonomickému oživení a vytvoření eh, pracovních míst, tak se vrátí lidé, kteří nazvírají zahraničí zkušenost a budou také dobře vyškoleni. To znamená, že v tomto smyslu jsme mnohem optimističtější. Pokud jde o sociální dialog, tak přenechám slovo zbývajícím dvěma kolegům, protože to je věc ve, nebo oblast, ve které jsme se již chopili iniciativy a i nadále na tom eh, pracujeme. Děkuji. Nyní tady máte eh, obtížný úkol, protože budete hovořit jako dva poslední řečníci. Um. No, i těžké úkoly zvládnu. Ohledně dalšího studování této otázky bych chtěl říci, že jak eh, na úrovni odborových organizací, také zaměstnavatelských organizací. Jsme se tímto zabývali již od roku 2011 a měli jsme takový pocit, že evropský sociální dialog se zmírňuje jak co do vedení dialogu, tak i co do realizace. A toto je bod, který jsme chtěli propracovat. Samozřejmě, že nemůžeme dělat všechno najednou, je nutné postupovat Eh, krok po kroku a věnovat se nejdříve mládeži a potom ekonomickému řízení. Jako první etapa a já chci tedy doplnit, že doposud eh, ve čtvrté se právě jsme viděli, že ten rámcový eh, dokument o dohodě že není eh, to nejhlavnější. My jsme říkali, že eh, nechceme vytvářet Evropu tří rychlostí, kde jsou závěry realizovány nebo nerealizovány a země, kde se nedělá vůbec nic. Dnes tedy můžeme konstatovat, že existují země, kde se nic nedělá ani na základě rámcových dohod. Takže už to není možné. Proto jsme znovu formulovali cíle a řekli jsme si, že e, tam, kde jsou určité problémy, se vrátíme tak, abychom sociální partnery posílili a e, musíme vidět, že to je první krok. Dále capacity building. Zde máte zcela pravdu, že to probíhalo na úrovni ekonomického řízení a přitom jsme eh, také zdůraznili existenci některých článků, jako je samostatnost a autonomie sociálních partnerů. Eh, nemůžeme pouze eh, tedy akceptovat to, že by trojka sociální evropský dialog vlastně narušovala rušila jako takový zde z práva komise o vztazích v průmyslových sektorech je e, nezbytná. E, jako partneři jsme si toto uvědomili a proto máme také propojený program pro kapacity Building. Na základě žádosti sociálních partnerů víme, že existuje také určité tření a tam vždy jdeme na místo samotné a snažíme se eh, vyjednávat, aby ty výsledky byly dobré. Někdy se nám to podaří. Eh, ty problémy tedy diskutujeme v několika zemích, eh, ne vždycky tedy na té oficiální úrovni, ale snažíme se prostě eh, toto posouvat eh, ku předu. Ohledně odlivu mozků eh, víme, že zde existuje určité nebezpečí a víme, že člověk může mít takový dojem, že Eh, často se prosazují eh, takové podmínky, které téměř vypadají jako nucená práce. A my eh, víme, jaká je situace třeba v pobaltských zemích. Je nutné se podívat na tu situaci, kde jsou ve veřejném sektoru ve zdravotnictví kráceny výdaje Víme také, že 40 dětí žije pod hranicí eh, chudoby. Eh, trojka a komise se eh, snižovala nebo žádá snížení veřejných zadlužení, ale je nutné se podívat na ty dlouhodobé cíle. Samozřejmě, že s příslušnými premiéry diskutujeme. Je nutné se podívat na to, jak se politika bude dále vyvíjet a vidíme některé země, jak se vrací k, k jednacímu stolu. Politika trojky. Ano, tam se hovořilo o mladých a naše delegace byla také delegace mladých. Velmi jsme zdůraznili kvalitu učňovského vzdělávání, které je součástí Aliance pro mládež a nabízí kvalitu eh, ve smyslu use guarantee. Eh, to je věc, kterou zdůrazňujeme a chceme prosadit také Evropskou chartu kvality stáží. To je také důležité. Záruka pro mladé to nemůže být pouze takový eh, bílý šek pro podniky. Je nutné eh, zde stanovit zcela jasné podmínky. Nejde o peníze, které by měly eh, být využity k tomu, aby nějaký mladý člověk byl jaksi Eh, zapojen do práce po šest měsíců. Eh, čili takto k tomu přistupujeme na evropské úrovni. No, existují k tomu určité eh, průpovídky také na veřejnosti ohledně těch podmínek pro stáže mladých. Jak vy se na to díváte jako sociální partneři? Budete to nějak řešit? My jsme jasně řekli, že chceme v této z pacifické oblasti vyjednávat a to eh, specificky. Já jsem slyšela že existuje problém na úrovni sociálních partnerů při vyjednávání eh, a je to pravda, co jsem slyšela? Vy o tom hovoříte jako problému, ale já si nemyslím, že tady nějaký problém je. Navážu na otázku odborné přípravy. V rámci vyjednávacího stolu jsme sem zaradili také zaměstnanost mladých a odbornou přípravu, protože to je důležité jako další forma pracovní zkušenosti. Byla tam také otázka učňovské přípravy, to je také součástí našich opatření a myslím si, že je jasné, že je správným místem pro řešení uh, Eh, řešení eh, stáže je právě v rámci těchto opatření. Výsledkem našich diskuzí je to, že eh, tady vidíme možnosti společně zakročit, jakmile Evropská komise přijde s návrhem. Nebude to tedy předtím, než komise předloží návrh. My jsme konzultovali Evropskou komisi, odpověděli jsme také samostatně, protože se na to díváme odlišně, ale můžeme se k, tém, k tomuto tématu vrátit v pozdější fázi legislativního procesu. Rád bych poděkoval za vaše připomínky a chci zdůraznit jednu věc, kterou eh, řekla, nebo kterou hovořila paní Castelo Jde o skutečnost, že musí jasně zaznít, a to dělá naše diskuze na evropské úrovni zajímavé, že musí jasně zaznít, co můžeme udělat na národní úrovni a máme udělat na národní úrovni a co můžeme udělat na úrovni EU. Já uvedu dva příklady. Eh, slyšeli jsme od eh, mm, jedné europoslankyně, že má pochybnosti o eh, programu Záru pro mladých a o diskuzi. A k tomu existuje terminologie, respektive matoucí terminologie, protože hovoříme o e, iniciativě zaměstnanosti mladých, která byla zahájena na úrovni EU a tady jde o financování příležitostí v rámci evropského rozpočtu na základě konkrétní částky, která byla odsouhlasena, byla do určité míry zvýšena a nyní budou vyčleněny nové e, zdroje e, ze strany Evropské investiční banky. Celkově si myslím, že z evropského hlediska můžeme vidět, že došlo poměrně odvážným rozhodnutím a pokrokovým a myslím, že se nyní přibližujeme ke 14 miliardám, pokud tedy to částku doplní ještě Evropská investiční banka. Tak je, takže je tady jasná ochota eh, a to nejen na straně členských států, ale také Evropský parlament chce něco dělat. Záruka eh, pro mladé, tak jak to je definováno v doporučeních rady, které byly schváleny na radě EPSCO, tak eh, v tomto kontextu členské státy eh, mají přijmout opatření, která mohou být velmi široká. Jde o poskytnutí pracovních zkušeností, učňovské přípravy, a to v kontextu aktivních programů pro trh práce. Může se jednat o pobídky, také pro eh, zaměstnavatele, aby nabírali mladé lidi, takže to může mít celou řadu eh, forem, takováto opatření a doporučení eh, dává určitá vodítka. Ale pokud je o eh, záruku pro mladé na národní úrovni, tak si myslím, že eh, si musíme uvědomit, že Evropa je velmi různorodá a potřeba záruk pro mladých, například v Německu, kde nezaměstnanost mladých je méně než 8%, eh, tak bude určitě jiná než ve Španělsku, kde míra nezaměstnanosti je velmi, velmi vysoká a představuje velké riziko pro společnost a ekonomiku proto tedy u Evropské iniciativy čelíme problému, že máme, nebo když navrhujeme řešení, které je jednotné pro všechny, ale máme tady různá prostředí, různá specifika. Mělo by tedy jasně zaznít na národní úrovni, že eh, členské státy, sociální partneři by měli spolupracovat a řešit klíčové priority pro příslušné země a ve světle ehm, okolností na trhu práce. Dalším příkladem takovéto interakce je například otázka mobility a ehm, odlivu mozku. Myslím si, že jasné a Business eh, of Europe podporuje mobilitu jako takovou. Myslíme si, že to je důležité, abychom dosáhli vyšší mobility na trhu práce Méně než 3 Evropanů jsou eh, ve skutečnosti mobilní a bylo by určitě dobré pro náš trh práce, pro naši ekonomiku i pro příslušné lidi, kdyby byli schopni eh, zaplnit stávající prázdná místa, teď jde asi o 2 miliony volných pracovních míst a právě odpovědí na to může být mobilita, může to přispět ke snížení nezaměstnanosti. Když ale přijdeme k otázce nucené mobility, jak zde zaznělo, tak si myslím, že bychom neměli to propojovat s evropskou legislativou, protože to není, eh, nucená mobilita není výsledkem legislativy EU, eh, protože eh, lidé odcházejí ze zemí, které mají problémy, protože tam nemají pracovní místa. To určitě není výsledkem legislativy EU. A jak tady kolega řekl, tak se nejedná o trvalý proces. A měli bychom vidět také výhody pro jednotlivce, kteří získávají jazykové dovednosti. A jedna z klíčových výzev mobility jsou právě otázky jazykových dovedností a také kulturní aspekty, což je eh, samozřejmě velice ehm, ehm, relevantní v EU, která má mnoho zemí a různé kultury, různé jazyky. Dále, ti, kteří eh, prožívají problémy na trhu práce, a tak tomu není všude, tak tam by měla skutečně probíhat diskuze o tom, jak zmírnit efekty toho odchodu eh, mladých lidí ve velké míře. A to je otázka také pro evropskou uh, úroveň. Samozřejmě jde o tom diskutovat, ale myslím si, že nejlepším místem pro to, jak to řešit, je úroveň národní. Uh, uzavřu to um, sociálním dialogem, Tady bych chtěl zdůraznit dvě věci. Jednak eh, plodný sociální dialog je takový, který eh, má dostatek času pro mm, eh, vybudování vztahu důvěry. Samozřejmě existují také určité parametry, které více souvisejí s tím institucionálním rámcem pro sociální dialog a tady v Evropě existují velké rozdíly. Některé země mají jasnou logiku a autonomie sociálního dialogu, která podle nás je cestou kupředu a je to důvod, proč například skandinávské země eh, prožívají velmi úspěšný sociální dialog, protože vláda eh, přijímá, stejně jako parlament, skutečnost, že sociální partneři eh, jsou kompetentní v otázkách trhu práce a, a mm, sociální partneři mají odpovědnost při hledání řešení. Takže v zemích, kde hrají ale větší roli e, veřejné orgány, tak je ta situace jiná. Další věc. E, souvisí to s mm, globálním charakterem našeho světa a také EU e jako takovou. Sociální dialog funguje tam, kde sociální partneři jsou schopni se přizpůsobit změnám. To znamená, že jsme schopni diskutovat o všem. A stávající, to znamená stávající systémy, náklady, otázky konkurenceschopnosti a zároveň potřebu e, zvyšování, zlepšování dovedností pracovníků, tak aby e, mohli čelit rostoucí konkurenci z jiných zemí. Takže to je schopnost přizpůsobit se změnám, což je podle mě odpovědí na to, jak mít plodný a sociální dialog. Děkuji všem čtyřem exportům, kteří se vyjádřili. Já se domnívám, že je velmi důležité, že můžeme mít výměnu názorů o vašich výsledcích. K ostatním tématům musíme ještě trošinku vysečkat na další pokrok. Jistě určitě mi eh, nebudete mít za zlé, když řeknu, že jsem pro autonomii sociálních partnerů. A když se podívám, k čemu to vedlo v oblasti eh, například eh, pracovní doby, tak eh, musím říci, že je nutné toto propojit eh, ještě s jinými metodami, eh, tam, kde je to nezbytné. Ale jistě toto bude prodebatováno ještě jinde. Chtěla bych vám popřát krásné prázdniny, krásnou dovolenou a uvidíme se zase 5. září. Děkuji vám.